Milí kolegové, dámy a pánové, já navrhuji, abychom zahájili. A určitě jste se seznámili s programem. Pokud eh, nejsou připomínky, tak eh, lze ho považovat za přijatý. Bod 2. Oznámení předsedy. Připomínám, že ve všechny jazyky, které potřebují naši členové, eh, tedy výboru tak, se jsou k dispozici. Obdrželi jste eh, dokumentaci k této schůzi a také i připomínám, že naši hosté to vědí, že jako všechny eh, naše schůze i tato je veřejná. Takže máme zde i místa vyhražena pro veřejnost a e, naše diskuze se přímo vysílá na internetu přes web streaming. Bod 3. Odsouhlení zápisu, odsouhlasení zápisu z předchozí schůze z 1. června. Pokud nejsou připomínky, tak zápis lze považovat za odsouhlasený a můžeme rovnou přejít k bodu 4, což je výměna názorů se zástupci panelu. Dnes máme tři podniky zde, nadnárodní podniky, eh, ano, eh, dva z nich jsou více nadnárodní než ten třetí a než jim dám slovo, tak ještě připomínám, eh, jak bude probíhat dnešní slyšení, v jaké atmosféře, v jakém duchu. Náš dočasný výbor hm, provádí šetření o eh, postupech, jak se vydávají rozhodnutí, daňová rozhodnutí a jaké praktiky, kde existují, které případně by mohly být diskriminující a mohly by případně za, zakládat porušení hospodářské soutěže v EU či na mezinárodní scéně. A cílem výboru je schromážit maximum informací o těchto předpisech a praktikách a potom na základě toho vytvořit politická doporučení paralelně s tím, co probíhá v rámci OECD, tedy na celosvětové scéně, a co probíhá i na úrovni EU, tedy na úrovni komise, protože komise předložila minulý týden akční program, který e, příští týden přijde osobně představit e, pan předseda Juncker. A takže my schromažďujeme informace a proto jsme i e, vyslali mise asi do šesti zemí, těch nejvíce problematických, pět bylo v EU a, a potom ještě Švýcarsko k tomu. I jsme si sem pozvali celou řadu e, osobností, zástupců e, z Evropské komise, z OECD, kteří mají na starosti tuto agendu, a nebo mm, z dalších organizací, orgánů, které jsou zainteresované na této věci, potom z konsorcia novinářů, to jsou ti, kteří tedy eh, eh, eh, jak si vězili tu kauzu LuxLeaks, potom jsme sem si pozvali i ty informátory, whistleblowery a i různé auditorské firmy, které radí podnikům eh, v daňových strategiích. To je ta velká čtyřka, jak jim říkáme. Náš zpravodaj a naši koordinátoři, to znamená osoby odpovědné eh, za politické skupiny, tak také i chtěli vyslechnout mm, zástupce velkých podniků, respektive těch nadnárodních já chci zde poděkovat zástupcům eh, těchto třech podniků. To je první panel, ještě se budou konat další panely. A já konstatuji, že eh, stejně tak jako v daňových věcech existují země, které nespolupracují a jsou potom země, které ale zase spolupracují, tak eh, stejně tak na straně podniků jsou, zem, jsou podniky, které nespolupracují a potom jsou ty, které spolupracují. My dnes zde máme panel těch, které spolupracují. A bude třeba, ale o tom rozhodneme eh, někdy jindy, v jiném rámci, tak uvidíme, jaké důsledky tedy z toho vyvodíme, tedy eh, jaký bude vztah mezi parlamentem a těmi podniky, které nespolupracují. To není ale téma dnešní diskuze. Jenom jsem to chtěl zmínit. Tak, takže dnes máme zde paní Natalie Monety, která je Chief, Tax Officer, má na starosti daně ve skupině Total. Total, já myslím, asi to je největší francouzský podnik, pokud jde o obrat. A čtvrtý podnik eh, eh, který eh, vyrábí paliva ve světě, v podstatě působí ve všech zemích a, a tam, e, kde tedy se těží ropa či plyn. Potom zde máme pana Martina McEwena, který má na starosti daně ve společnosti SSE. Opět podnikají v celé řadě energetických e, segmentů, především ve Skotsku. A potom pan Christian Komolety Tirman, který je ředitelem pro daně BNP Paribas, bance Paribas, BNP Paribas, což je jedna z hlavních francouzských i evropských bank, působících v 75 zemích. Tyto tři podniky mají společnou charakteristiku. Za prvé, akceptovali spolupráci, za druhé, jedna z důležitých politických otázek, kterou si klademe a která je předmětem eh, diskuzí v EU a i v OECD, jsou country by country reports. To samozřejmě se vztahuje na tento sektor, který zde zastupují. takže eh, kromě toho nás bude zajímat určitě, jaký tyto podniky mají názor na tento systém těchto zpráv. Já tedy teď dám slovo zpravodajům, řečníkům. Plánovali jsme tak, že naši hosté začnou u, takovým úvodem, ale, pardon, ještě mm, se obracím na naše zpravodaje, tady zpravodajové taky by něco chtěli říci. Ne, ani Elisa, ani Mikael ne, takže nechtějí nic říci, tudíž mm, dáme slovo našim hostům v pořadí, které jsem již zmínil každý maximálně 10 minut, prosím, tak abychom potom mohli přistoupit k diskuzi. A já budu nelítostný. 10 minut. Paní Monety, máte slovo. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Děkuji, že jste pozvali skupinu Total na schůzi vašeho výboru. Jenom abych rychle představila, v podstatě pan předseda Lamasur už to učinil, já jsem na tady monity, já mám na starosti daně v totálu již dva roky a předtím jsem byla zástupkyně ředitele pro mezinárodní daně a já jsem v podstatě celou kariéru eh, eh, strávila ve firmě Total, tam pracuji 17 let. Než odpovím na vaše otázky, tak dovolte takovou krátkou, krátkou prezentaci skupiny Total a naší daňové politiky samozřejmě. Já nebudu hovořit dlouze, poněvadž jste obdrželi naši prezentaci. A jak říkal pan předseda, Lamassur Total je čtvrtý společností působící v oblasti ropy a plynu na světě. První, mm, první firma, největší firma 100 miliard euro kapitálu v roce 2014 a Total SA, tedy akciová společnost, my jsme francouzskou společností, která byla vytvořena v roce 1924 a nyní má, jsme kotováni v Paříži, v Bruselu, v Londýně a v New Yorku. Naše skupina má 903 dceřních společností ve 130 zemích a má mm, samozřejmě seznam těch dceřiných společností a jejich činnosti. E, to figuruje v našich e, referenčních dokumentacích na internetu velice rychle. Total to je tedy integrovaná skupina, to znamená podnikáme ve všech sektorech ropného průmyslu, ať je to e, tedy těžba, výroba, paliv, ale také i následně, to znamená těch tradičních odvětvích jako rafinérie, petrochemie, specializovaná chemie a potom i distribuce e, paliv e, a i obchodování, mezinárodní obchodování mm, s ropou. Total je také významným subjektem v obnovitelných zdrojích, poněvadž především my jsme číslem dvě na světě, pokud je o solární energii, máme eh, eh, ve skupině Second Power, eh, Sun Power vlastníme 60%. Máme, máme 100 tisíc 100 tisíc zaměstnanců, z čehož 130 tisíc z toho, z toho z velkou část ve Francii. My jsme realizovali v roce 2014 12,8 eh, eh, miliard dolarů eh, čistého zisku, z toho 236,1 byl konsolidovaný obrat. I total ve stejném roce, 2014, byl, zaplatil daně 8,6 miliard dolarů, což představuje efektivní zdanění 53 a k těm 8, eh, dolarů je třeba přidat ještě 5 miliard na dalších daních, to jsou daně z paliv, eh, tedy z výroby ropy. Velice rychle nyní eh, různé sektory, ve kterých působíme a jaká jich váha v naší činnosti, tak znamená těžba a, a výroba ropy a plynu to je největší sektor, ve kterém působíme, tam jsme kapitálově nejvíce přítomní, i představuje to asi 80 hodnoty našich aktiv a 26,5 miliard dolarů investic v roce 2014. Ještě bych chtěla dodat, že to je činnost, která je dlouhodobého charakteru pro nás a i to je důležité z daňového pohledu, je třeba to upřesnit. A potom rafinerie, to jsou aktivity petrochemie i speciální chemie, kromě rafinerie, to představuje asi 10 našeho kapitálu Total i má majetkovou účast ve 28 rafinériích, to je třeba si připomenout, my jsme mm, vlastně i první rafinérií ve východní Evropě a marketing a služby to znamená veškeré činnosti, obchodování s palivy, s mm, ropnými výrobky a i e, nové energie. A nové energie to je velice dobře již etablováno v Evropě. A vlastně my jsme prvním i e, distributorem paliv na africkém e, kontinentu, což v roce 2014 představuje asi 15 tisíc 15 e, tisíc benzínových čerpadel. Takže to jsou základní čísla. Určitě z toho vidíte, jak veliká je naše skupina. A pokud jde o daňovou situaci, tak Total, my jsme francouzská skupina, která platí nejvíce daní ze zisku ve světě s průměrnou sazbou zdanění které je daleko vyšší než 50%, jak jsem řekla 53%, to bylo v roce 2014, 58% i jindy, v některých letech to bylo dokonce, takže v roce 2014, jak jsem řekla, 8, více než 8 miliard dolarů jsme zaplatili na daních. A jsme tedy průmyslový podnik, průmyslový koncern, jak jsem již řekla eh, v prezentaci, když jsem prezentovala naši činnost, to slovo vyplývá. A my jsme vlastně, bych řekla, z oblasti těžkého průmyslu, mm, my tedy nevyrábíme nic nehmotného, takže jsme, řekla bych, těžký průmysl. Fiskálně, daňově řečeno, to je důležité, protože naše zisky jsou přímo provázány e, s podložím tam, kde se nachází e, naše tedy ropné zásoby, naše tedy naše e, těžební, těžební technika, takže nemůžeme delokalizovat E, jinými slovy. A v podstatě my platíme daně tam, kde realizujeme zisky. V zásadě v zemích, kde se produkuje ropa a plyn, anebo a tam, mm, kde ty daně jsou dost vysoké, daleko vyšší než běžné zdanění. Třeba příklad 78% v Norsku, 76,5% v Gabonu nebo 85% e, v Nigerii onshore, nebo 50% offshore v Angole. Mm, takže Vidíte, těžba a produkce eh, je charakterizována daleko vyšší mírou zdanění, než jsou běžné sazby. A logicky řečeno, v roce 2014 eh, mm, eh, i tedy v Afrika představovala 55 našeho zdanění a Evropa asi 24 našich daní, našeho zdanění, ale v podstatě jde hlavně o Norsko a ve zbytku světa je to asi 20 také bych chtěla zdůraznit, že no, e, my i obchodujeme e, s plynem a s ropou a my jsme kotováni na mezinárodních trzích s tímto obchodováním, což vede k tomu, že nemůžeme stanovat, fixovat naše transferové ceny, jak, jak bychom si byli přáli. Ne. A kromě toho i gro eh, ropy, kterou prodáváme, to se prodává třetím subjektům na mezinárodních trzích a to, co raf, eh, probě, projde našimi rafinériemi, to také se prodává za kotované ceny na mezinárodních trzích. Teď pokud jde o naši daňovou politiku, my jsme vám již předem eh, řekli, že Total se zavázal k určité daňové politice. Máte to k dispozici na internetu, takže to tady nebudu dlouze popisovat. A myslím si, že co z toho vyplývá především, jak jsem již zdůraznila, je vztah mezi místem, kde realizujeme zisky a místem, kde platíme daně. To je úplně jasné. A potom daňová optimalizace, tedy krátkodobá agresivní optimalizace či racionalizace, není naší praxí. A když Total investuje do, v nějaké zemi, tak je to na dlouho, mm, protože i ty koncese jsou na 20 až 50 let většinou. A skutečně je zcela zásadní, abychom takto tam byli akceptováni, abychom měli důvěru toho daného státu, kde investujeme i místních lidí, se kterými pracujeme. Mm, takže my platíme Eh, eh, daně, eh, ve kterých působíme a to je tedy naše taková deviza, naše moto. A, a protože agresivní racionalizace daní, to je podle mě krátkodobé, krátkozraké, což potom vždycky by mělo negativní dopad na naše dlouhodobé aktivity. Závěrem rychle téma těch daňových rozhodnutí, rulings, to je téma vašeho výboru a mm, samozřejmě i e, to dostalo takový nádech, trošku skandální LuxLeaks, ale v podstatě rulings mm, to není něco, co by mělo uškodit podnikům či soukromým osobám, to ne a e, obecně e, je to důležitý nástroj pro právní jistotu i pro podniky, i pro státy. V tom smyslu, že tyto rulings umožňují státům, aby se e, ujistili, že podniky plní podmínky vyplývající z daných předpisů. A my ne, nejsme předmětem žádného rulings, žádného rozhodnutí, které by nám zakládalo nějakou výhodu, což by znamenalo e, narušení hospodářské soutěže. E, a takže my nejsme vůbec proti tomuto nástroji, naopak my jsme proto, aby tyto rulings byly předmětem automatické vyměny informací mezi finančními úřady. Ehm, ehm, samozřejmě problém bude asi teď definovat, co to je takový ruling. A e, na druhé straně nemyslíme si, že hm, tyto dokumenty by měly být veřejné, protože většinou jde o to, Eh, aplikovat eh, právo předpis na faktickou konkrétní situaci a většinou eh, takový rulings, takový nástroj rozhodnutí obsahuje velice detailní informace o činnosti daného subjektu a pokud by se to mělo zveřejnit, tak by to mohlo být velký problém pro konkurence, konkurenci. Takže to je vše, co jsem vám obecně co mohla sdělit a samozřejmě poté ráda zodpovím na vaše otázky. Děkuji. To bylo velice konkrétní, ano, určitě to vzbudí řadu otázek. A nyní má sloven, slovo pan Mac, Martin McEwen, eh, šéf daně, přes daně u SSI. Good morning. Dobrý den. Děkuji za pozvání na vaše dnešní zasedání. Jsem velice rád, že se mohu zúčastnit práce vašeho výboru eh, ohledně této velice důležité záležitosti daňové transparentnosti. Jmenuji se Martin McEwen a vedu daňové oddělení SSI, což je energetická kortovaná firma působící ve Spojeném království a Irsku. Ehm, působíme tedy na eh, trhu ehm, produkce elektřiny. My nebudeme hovořit o daňových rozhodnutích, protože jsme nikdy nevyužívali, ale pohovořím o našich zkušenostech, pokud jde o daňovou transparentnost a konkrétně o procesu, kterým jsme prošli a na jehož konci jsme byli akreditováni britskou známkou Férová daň. E, takže bych vás informoval o tom, proč jsme k tomu přistoupili a proč si myslíme, že taková nezávislá akreditace je velice důležitá. Pokud máte zájem o nějaké detailnější odborné eh, dotazy, tak samozřejmě to můžeme vyřešit následně v diskuzi. Takže nejprve k té eh, férové známce. Ta je udělována ve Spojeném království eh, a důvodem je, abychom zvýšili důvěru spotřebitelů a dalších subjektů v plátce daněm. Pokud jde o korporátní daň, tak co to znamená taková spravedlivá daň? Znamená to správnou výši daně z zisku, která je hrazena na správném místě ve správnou domu. To znamená, že pokud dojde k zisku jeho tvorbě v určitém členském státě, tak musí být v takovém členském státě také zdaněn v okamžiku, kde je vytvořen. Domníváme se tedy, že daň není jakýmsi trestem ze zisku, je to něco, co vracíme zpět společnosti a zemi, v níž firma působí. Známka Férová daň to je poměrně nová iniciativa ve Spojeném království, získává na dynamice, ale v tuto chvíli jsme jedinou mm, britskou kotovanou eh, firmou na FTSE 100, která je takto akreditována. My jsme si provedli nedávno průzkum ohledně postoje veřejnosti ve Spojeném království eh, k daňové problematice a vyhýbání se daňové povinnosti a myslím, že ty výsledky jsou velice zajímavé. Pouze 34% veřejnosti věří tomu, že velké firmy platí spravedlivé daně a 80% lidí si myslí, že spravedlivé daně platí malé firmy. 10% lidí si myslí, že je v pořádku, aby se firmy vyhýbaly daně z příjmu tím, že přesunou své sídlo jinam a pouze 6% lidí eh, věří, že firmy poskytují eh, správné a korektní informace o daních. Takže eh, to jsou dosti znepokojivé eh, záležitosti, protože se ukazuje, že většina veřejnosti si myslí, že velké firmy používají svou moc eh, k tomu, aby se vyhýbaly daním. Před rokem se ho přijmu jako o záležitosti, která značně poškozuje důvěryhodnost velkých firm a proto jsme se spojili s týmem Fairtex, eh, známky tedy spravedlivá eh, daň a začali jsme usilovat eh, o akreditaci, které jsme nakonec dosáhli, protože jsme k daním přistoupili odpovědným způsobem a zvýšili jsme daňovou transparentnost. Publikovali jsme svou daňovou politiku, tam jsme explicitně řekli, že se vyhýbáme praktikám, které nám mají snížit daně, vyhýbáme se daňovým rájům, vykazujeme své zisky, daníme je tam, kde eh, je vytváříme a příslušné informace zveřejňujeme. A také jsme zveřejnili mnohem více eh, informací o naší daňové eh, zátěži, tak aby bylo všem jasné, kde jaké daně platíme. Rozhodli jsme se také otevřít se nezávislému vnějšímu dohledu v této oblasti. Pro nás to je vlastně určitá výhoda a my jsme s tím neměli velký problém, protože jsme se vždy vyhýbali režimům, které nám měly snížit eh, daňovou povinnost eh, a to se nám nyní eh, vyplatilo. Pokud jde o toto šetření, tak je pravda, že vlády začínají přijímat určité kroky na národní úrovni, ale já si myslím, že toto je přesně ta oblast, kde by evropské instituce, včetně vašeho výboru, um, mohly pomoci osvětlit problematiku daně z příjmu právnických osob. Když se vezmeme takové iniciativy jako BEPS, OECD, další eh, záležitosti, jako je zlepšování spolupráce a koordinace mezi jednotlivými zeměmi, to by mohlo přispět větší férovosti daní. Nicméně my si myslíme, že do věci se musí zapojit také samotné firmy, musí být odpovědnější a transparentnější. A právě proto jsme tedy eh, udělali to, k čemu jsme se rozhodli. My si myslíme, eh, že Správný přístup je poslouchat eh, to, co říká veřejnost, co říkají naši zákazníci a být eh, maximálně otevření a transparentní. Děkuji. Thank you, Mr. McEwen. Děkuji, pane McEwene. Christian Nyní má slovo pan Christian Komoletirman, který je ředitelem pro eh, zdanění v skupině BNP Paribas. Děkuji, pane předsedo. Jakožto Eh, eh, jedna z vedoucích evropských bank, tak musím vyjádřit eh, potěšení, že jste mě pozvali, abych pohovořil o zkušenosti naší banky BNP Paribas. Na začátek jenom řeknu, kdo jsme. Dnes BNB Paribas eh, je před, přítomná v 75 zemích, eh, máme 180 eh, tisíc spolupracovníků z 55 států a 30 ve Francii působí a 48 v jiných evropských státech a 21 ve zbytku světa. Takže jsme velice přítomní v Evropě především. Naše skupina má eh, dvě hlavní činnosti. Jednak jsme tedy normální retailová banka, mm, mm, i máme síť tedy poboček, specializované aktivity jako eh, financování, jako spotřebitelské úvěry i pojištěvnické úvěry a potom jsme i finanční investiční banka, máme i tuto část a především, ale jsme retailovou bankou, to představuje 73% našeho provozního zisku a další činnost představuje 27%. BNP Paribas je první bankou v Evropě, pokud jde o podnikovou klientelu a také i e, samozřejmě máme asi 20 milionů fyzických osob za klient, jakožto naše klienty. A e, pokud je o vaši činnost, to znamená o způsob, jak e, činnost e, podniků operujících v Evropě, jak jejich činnost je zdaňována, tedy, tak abych to schrnul. Pokud jde o daně, tak za naší skupinu bych řekl, že my jsme zcela v souladu s daňovými předpisy a na tom, o to se snažíme pořád, to znamená dbáme na to, aby na to, abychom respektovali veškeré předpisy ve státech, kde působíme a e, dbáme na to, aby každý stát, ve kterém působíme, aby skutečně e, dostal ty daně, které danému, danému státu náleží. Snažíme se tedy maximálně být v souladu. Samozřejmě to nás něco stojí. A jenom bych tady mm, řekl, jaká je částka daní, e, kterou my platíme a možná poté řeknu o pravidlech, která aplikujeme. Takže výše daní, které zaplatila skupina ve Francii v roce 2014, eh, je 2,2 miliardy a hm, když toto vztáhneme k výsledku, čistému výsledku eh, skupiny ve Francii 3,9 miliard, tak eh, vidíte, že to je 56,5%, eh, které zaplatíme. A samozřejmě eh, my, to se je třeba rozdělit na tři velké kategorie. Polovina, v podstatě to jsou veškeré konkrétní specifické daně, specifické tedy pro bankovní a finanční sektor, třeba ty různé systémové daně, potom další tedy daně, i DPH, které v bankovnictví v podstatě je definitivním zdaněním na rozdíl od jiných sektorů, které to mohou převést na konečného spotřebitele, když to u bank je to definitivní daň a náklad tedy a ve Francii eh, eh, platíme tedy DPH i platíme daň z, eh, z mest takže to je první část těch daní, které platíme, první kategorie, potom další je daň samozřejmě z příjmu e, a mm, potom další daně. Nyní, kdybych se zaměřil na daň z příjmu e, právnických osob, e, takže konkrétně, to je asi předět vašeho jednání, když se podíváme na situaci ve světě, situaci tedy pro celou skupinu, nejenom ve Francii, tedy tak zjišťujeme, že výše daní je 2,6 miliard euro, eh, z výsledku 3,1 miliard, což je efektivní zdanění 85,5 eh, eh, zisku. Takže to je významné. A kdybychom se chtěli podívat na ty věci, a to znamená Eh, to znamená vyloučit z toho země, kde jsme nerealizovali zisky a pouze si to porovnat v zemích, kde jsme realizovali zisky, tedy s to znamená tady jde o to daň z příjmu právnických osob, tak eh, ta sazba, ta výše eh, je tedy vysoká, více než 80%, a na 28% je to v celém světě a rozděluje se to spravedlivě tedy mezi jednotlivé regiony. Třeba je to 29%, 30% v Evropské unii nebo v Evropě jako takové a 23% v Ázii a na americkém kontinentu a ve východní Africe je to mm, od 2 do 25, 6, 7%. Takže to je, vidíte, mm, dost velká daňová zátěž, kterou eh, musí nést eh, naše banka. A e, v podstatě e, proč? My především působíme v zemích, kde jsou vysoké daně, proto je ta daňová zátěž tak vysoká. A samozřejmě to je hlavně tedy v Evropě, ve Francii, tam, kde máme sídlo a potom působíme, ten je, u nás je daně 38%, jedna z nejvyšších v Evropě, potom ale působíme i v Itálii a v Belgii, kde opět ty daně jsou dost vysoké, 34 a 31,8% a také i působíme v USA, kde daň je 35%, je federální daň, až 45% třeba někde, Eh, a v některých státech a potom v jiných eh, zemích, kde působíme hodně, tak ta daň je zase vysoká, často vyšší než 30%, například v Brazílii nebo v Japonsku, a nebo v Indii nebo v Austrálii, takže to jsou pouze příklady. V každé z těchto zemí my mm, mm, respektujeme daňové předpisy, to je naše politika, a dbáme na to, že respektujeme pravidla. My jsme i formálně sformulovali tuto naši politiku již před dávnou dobou. A když se podíváme na země, ve kterých daně nejsou tak vysoké a kde také působíme, protože my musíme tedy jak si následovat naše klienty tam, kde nás potřebují, potřebují naše financování, především to je financování vývozu, o které jde. A když se podíváme na situaci, tak ve světle, především ve světle těch zpráv country by country reporting, jak jste zmínil, pane předsedo, tak Mm. ten nejmenší, nejslabší výsledek právě realizujeme v těch zemích, kde ty daně jsou nejnižší, což je úplně jaksi v rozporu s běžnou představou eh, že v, zemích, kde jsou nízké daně, tak tam eh, je dobré tedy lokalizovat zisky, tak vidíte, to není případ naší skupiny. A mm, ty zprávy country by country reporting, které zveřejňujeme každý rok, tak tyto, e, tuto situaci jasně dokládají. A ještě bych doplnil, že v těchto zemích, kde jsou nízké daně a tradičně e, to jsou země, které ne vždycky spolupracovaly, jak jste řekl, pane předsedo, jsou to země spolupracující, tak tam dbáme na to, aby tyto země, ve kterých působíme, aby e, pracovali podle mezinárodních norem transparentnosti a výměny informací. A například Panama, zde jsme se museli stáhnout, protože ta země nespolupracuje a tam jsme, nebo, eh, nebo tedy na těch britských různých ostrovech, Virgin Islands a podobně, takže to jsou, tam jsme se stáhli z těchto zemích, protože tam se neaplikovaly normy transparentnosti a vyměny informací. Kromě eh, dodržování národních pravidel v těch zemích, kde působíme, tak co je také pro nás podstatné, eh, pro naší tedy politiku je, eh, jsou, je politika transferových cen. Většinou transferové ceny to má takovou špatnou konotaci, protože lidé hm, potom vidí transfer zisku. Ne, tady OECD stanovila pravidla a tady jde o to vyhnout se eh, tomu neoprávněnému převodu zisku. To znamená, aby ty zisky skutečně se nacházely tam, kde mají. A my proto jsme vytvořili politiku. My jsme byli jeden z prvních koncernů, který přijal eh, politiku transferových cen, která je koherentní, globální, aplikuje eh, principy mm, definované OECD a dbáme na to, aby každý stát skutečně eh, dostal to, co mu náleží na daních a to znamená aby skutečně, abychom mu přispěli eh, z titulu toho, že jsme na jeho území vytvořili určitou hodnotu. A další aspekt tohoto eh, principu transferových cen je, že se eh, vyhýbáme tomu, aby samozřejmě nebyl ten zisk jaksi zdaňován dvakrát samozřejmě, aby bylo jasné, kde se co zdaňuje. A mm, z tohoto pohledu bankovnictví samozřejmě asi eh, eh, je teď chráněno před určitými problémy, které se objevovaly v minulosti. A tady bych eh, podpořil kolegyni, která hovořila o tom, že také oni působí lokálně, i my působíme lokálně, protože chceme být blízko našim klientům. A například ani, eh, ale my samozřejmě nemáme žádné patenty, které bychom využívali, nemusíme tedy eh, přesouvat ty eh, různé tantiemy a podobně, takže to se nás netýká. A principy OECD v bankovnictví v podstatě jsou již dost vyvinuté ve srovnání s jinými segmenty, takže pokud jde o rozdělování, zisku a já myslím, že to jsou pravidla BEPS, která již se mm, aplikují v bankovnictví celkem běžně. I tato politika transferových cen ta se prověřuje pravidelně v posledních letech ve všech státech. Všechny finanční úřady se tomu věnují a podle všech jsme v souladu s mezinárodními principy. My tedy aplikujeme stejnou metodu, ať realizujeme zisky či ztráty. A v podstatě to správně odráží my chceme, aby vždycky to odráželo mm, přesně to, co realizujeme v daném státě. Abych my, eh, jak jsem řekl, působíme většinou v zemích s vysokými daněmi, podle nás to není problém, eh, dbáme na to, abychom byli vždy v souladu s příslušnými předpisy dané země. A mm, toto naše chování i uznávají mezinárodní ratingové agentury jak i před chvíli eh, řekl kolega, eh, BNP eh, je exemplární zemí, příkladnou zemí v daních a i jsme přistoupili k určitým zjednodušením, jako, která bychom podpořili jako harmonizace daně z příjmu právnických osob, takže to bychom podpořili. Mám předseda, děkuji, děkuji všem třem řečníkům a nyní přejdeme k diskuzi otázky, odpovědi a nejprve dostanou slovo naše dva spoluspravodajové. Eliza Ferrera. Já položím otázky anglicky. Asi to bude snažší. Um, thank you very much. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Děkuji všem třem a děkuji za eh, informace, které jste nám poskytli. A zejména eh, děkuji vám za to, že jste se uvolili eh, hovořit s parlamentem, což samo o sobě je eh, důkaz toho, že společnosti si uvědomují, že mají určitou povinnost vůči společnosti, které také musí vysvětlovat své postupy a ne pouze akcionářům. Nyní k těm detailům a konkrétním otázkám. Chtěla bych se nejprve zeptat vás všech. Vy jste ukázali, že eh, si plně uvědomujete společenskou odpovědnost podniků, ale na druhé straně eh, mnoho podniků říká, že eh, konkurence je nesmírně tvrdá a proto nemohou praktikovat, proto se nemohou vyhýbat těmto praktikám, když je dělají všichni ostatní. To je potom takový nekonečný kruh a trvá dlouho tuto situaci změnit. A důležití aktéři jako nadnárodní podniky tedy musí být prvkem pozitivní změny a nikoli prvkem, který oddaluje tuto nesmírně potřebnou změnu. Ale zcela konkrétně, zajímalo by mě, jak vnímáte sami sebe vůči svým konkurentům působíte, působíte na velice konkurenčně tvrdém trhu, plném oligopolu a e, myslíte si, že tyto praktiky, ke kterým se veřejně hlásíte, už jsou nyní vnímány jako výhoda z tržního hlediska? E, jak e, akcionáři vidí tyto vaše praktiky? Jaké jsou vaše výhody a nevýhody z čistě ekonomického hlediska? přestože z hlediska společnosti samozřejmě chceme, aby se situace posouvala tímto směrem. Teď k detailnějším a konkrétnějším otázkám na vaše prezentace. V případě eh, BNP Paribas jsme se mohli dočíst v tisku, že BNP Paribas Fortis má přes 200 eh, poboček v takzvaných daňových rájích. Je to stále ještě pravda? Nebo se to změnilo? A dále, eh, i když nás informujete, že máte velice přísné etické kodexy, tak by mě zajímalo více o, tom, o, o Panamě například. Vy jste říkal, že jste odešli s Panami, takže jak poznáte, co je daňový ráj, co je daňový ráj nebo ne? Řídíte se pouze seznamem OECD, anebo máte nějaké další rozhodující faktory, jako je utajení nebo velice nízké daňové sazby? A e, provozujete podobné praktiky také vůči svým klientům, protože existuje také informace, že většina bank pomáhá svým klientům vyhýbat se daním. Takže nejde o banku jako takovou, ale také o to, e, jakým způsobem jedná e, pro své klienty. Takže je toto běžná praxe, anebo není? Není otázky k totalu. To je obrovská nadnárodní společnost a chtěla bych se zeptat. Vy nevidíte vůbec žádnou relevantnost agresivního daňového plánování, případně daňové optimalizace ve své činnosti a jak se díváte na ty systémy s velice nízkými daněmi, které stále ještě existují? Mohli jsme se také eh, dočíst, že Total se letos rozhodl zveřejnit celkový eh, počet eh, ceřiných společností, ale kromě toho také jsme se dozvěděli, že máte 30 ceřiných společností v Nizozemsku, což příliš neodpovídá těm předchozím informacím, které byly poskytnuty. Jaké jsou výhody toho, když eh, umístíte svou činnost například do Nizozemska? Eh, je to možno, není, není to možnost prostřednictvím eh, daní, tržeb a dalších přes, se přesunout jak vlastně do jiné jurisdikce? Dále jste oznámili, že uzavřete devět ceřiných společností na, v Bermudách, Kajmanských ostrovech a Bahamách, tedy ve třech daňových rájích. A vy jste zmínili těchto devět ceřiných společností. Zjevně ale máte ještě 19 v dalších daňových rájích, takže eh, je to proces, který bude pokračovat. Takže jak, jaká jsou ta skutečná čísla a skutečná strategie? A proč považujete pouze tyto tři země za daňové ráje? Například eh, Tax Justice Network eh, eh, identifikovala 82 daňových rájů. Takže to je tak trochu zavádějící informace z vaší strany. Vy jste zmínil, kolik eh, deklarujete celosvětově a kolik ve Francii. A ta, distribu, ta celosvětová distribuce se řídí určitým vzorcem? A pokud ano, Máte nějaké nedeklarované zisky v těchto speciálních jurisdikcích? A nebo jste naprosto transparentní? A e, otázka na SSI. Zajímalo by mě, jakým způsobem je veřejně vnímáno to vaše ocenění a jak, nakolik je pro vás přínosem a na vás i na všechny ostatní, kteří by mohli zodpovědět. E, vy jste pro e, podávání zpráv po jednotlivých zemích a pro úplnou transparentnost. Mohli byste nám vysvětlit e, výhody tohoto? A pokud by to bylo příliš pokud, transparentní. Pokud byste byli příliš transparentní, mohlo by to poškodit vaši konkurenční pozici eh, vůči eh, ostatním eh, konkurentům ve vaší oblasti? Zkrátka, jak daleko lze dojít v transparentnosti? Tak, abyste neohrozili svůj podnik a zároveň plnili požadavky daňových poplatníků a občanů. Děkuji a omlouvám se, že jsem hovořila dlouho, nicméně otázek jsem měla hodně a chtěla jsem co nejvíce využít příležitostí. Děkuji, eh, Michal Tojrer, další spoluzpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat zástupcům eh, podniků, kteří mezi nás dnes přišli. Děkuji vám za ochotu mezi nás přijít a diskutovat s námi. My máme jakožto spoluspravodajové mnoho otázek a já bych chtěl zmínit, že náš výbor pozval více nadnárodních společností, ty odmítli přijít, z toho nemáme příliš velkou radost a chtěl bych říci, chtěl, chtěl bych to říci tak na úvod protože v mnoha situacích eh, za námi chodí lobbysté, když diskutujeme o legislativě a teď máme zase my otázky naopak. Takže já vám děkuji, že jste přišli pro mě je velice důležité, že mám možnost eh, se vás ptát, abych lépe pochopil, eh, jak uvažují ústředí nadnárodních společností eh, v oblasti daňového plánování. Mám na vás tedy několik otázek. Eh, Total eh, působí v oblasti reálné ekonomiky a komodit, takže z, vašich, eh, nebo z vašeho pohledu by mohlo být jednodušší prošetřovat a zkoumat tu ekonomickou podstatu, což by mohlo být těžší například v bankovnictví nebo ve finančním sektoru, kde ty statky jsou takové nehmotnější, virtuálnější. Mohli byste nám vysvětlit, jak technicky probíhá vaše daňové plánování, když diskutujete o investičních programech, když diskutujete o, eh, vstup, o otvírání trhu, když plánujete zřídit někde svá stálá zastoupení? V takovém případě určitě nejprve zkoumáte tržní příležitosti na nových trzích, do kterých vstupujete a probíhá pak nějaká druhá diskuze nebo e, analýza toho, jaké jsou e, daňové účinky vašeho kroku? Hraje to nějakou roli e, v investičních počtech vašich společnostech? Možná byste nám mohli prozradit, jak to provádíte. Moje druhé otázky už se dotkla kolegyně Elisa Ferreira a to, je, to jsou zprávy po jednotlivých zemích. Jak víte, tak projekt BEPS od OECD doporučuje eh, vykazování po jednotlivých zemích eh, vůči příslušným daňovým zprávám. Nevládní organizaci a také vědci nám doporučují, sil, silně doporučují zavést uh, ta, tyto zprávy po jednotlivých zemí do povinností o veřejných výkazech. Uh, někteří zástupci uh, biznisové sféry uh, argumentují, že uh, by to odhalilo obchodní tajemství a bylo by to konkurenční nevýhodou pro nadnárodní společnosti sídlící v Evropě. Máte tedy už nějaký názor nebo nějaké stanovisko k veřejným zprávám po jednotlivých zemích? A třetí otázka. Nebo ne, teď si na to nemůžu vzpomenout, já se, já se k tomu ještě vrátím později. Eh, Dobře. Za EPP Danuta Hybner. Thank you. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já se vás chci zeptat na CCCTB, protože o tom jste se nikdo nezmínil a my překládáme velkou naději této problematice, protože si myslíme, že by to mohlo do určité míry vyřešit tento problém zdanění velkých firm. A z toho, co řekla paní Monety, jsem pochopila, že vaše firma působí separátně, pokud jde o jednotlivé složky firmy a, a tudíž nepoužíváte systém převodních eh, či transferových eh, cen. Jakou konsolidaci ovšem užíváte? Přistoupili byste na konsolidaci zisku a bylo by to možné vzhledem ke struktuře vašeho podniku, nebo jste proti? A druhá otázka, ta se týká eh, řešení daňových sporů. My jsme nedávno byli svědky celosvětového zvýšení sporů v daňových záležitostech. Jsou to tedy mezinárodní daňové spory, o které se jedná. A já se vás chci zeptat, co si myslíte, že by byl nejlepší systém pro řešení mezinárodních daňových sporů? Myslíte si, že současný systém je správný a dostačující při řešení takových sporů a nebo byste byli spíše pro závazné arbitráže? Je to pro vaše firmy důležitá věc? A poslední otázka se týká transparentnosti. Ať už se nám to líbí nebo ne, tak transparentnost to je dlouhodobá tendence, ačkoliv některé prvky iniciativy BEPS, OECD možná nebudou realizovány, tak přesto si myslím, že ta tendence bude pokračovat. A tudíž se vás chci zeptat na takovou trochu zvláštní věc. Myslíte si, že mezinárodní nebo nadnárodní firmy jsou si vědomi toho, že se spouští tato nová tendence a že to není žádná jednorázová záležitost, jako byly LuxLeaks, ale že to přetrvá. A myslíte si, že zde je riziko, že nakonec přijdou inovativnější systémy a možnosti zneužívání daňového systému. Jinými slovy, že ten, kdo bude chtít systém zneužívat, stejně se svou cestu najde a bude o krok napřed před eh, těmi, kdo hledají nápravu. Takže jaký z toho máte dojem? Máte pocit, že mezinárodní mm, obchodní společenství, firmy berou skutečně transparentnost vážně? Děkuji. Děkuji za EKR paní Pirko Hueren-Lerner. E Děkuji. Skupina EKR vždy vítala to, že komise uznává, že politika zdanění je v působnosti členských států a že tedy pouze členské státy mají odpovědnost za své daňové systémy. Moje skupina také vítá současnou práci Evropské komise a členských států. Jejich cílem je bojovat proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňové povinnosti, proti daňovému agresivnímu daňovému plánování na všech mezinárodních fórech. Takže pokud jde o tyto záležitosti, chtěla bych se vás zeptat na následující. Jak si myslíte, že by evropské státy měly zjednodušit své daňové systémy, aby firmy měly nastavená rovná pravidla hry na jednotném trhu? a jaké daňové praktiky jsou podle vás nejškodlivější eh, při eh, celosvětové eh, či evropské soutěži firm navzájem. Děkuji. Nyní za Alde pan Torvalds. Děkuji vám, pane předsedo. Ve světě špagetových westernů vždycky máme toho dobrého a špatného a vy možná teď tady zastupujete svět těch dobrých. A tak se vás chci zeptat eh, na některé strukturální záležitosti. My jsme byli svědkem různých podmínek eh, pro hospodářský růst v malých a větších státech. Pokud vás zajímá teorie, tak eh, je k tomu velice zajímavý článek nedávné doby. Zkrátka, zdá se, že ekonomické síly nutí eh, malé země přistoupit k horším podmínkám, které tolik nepodporují eh, hospodářský růst a vede to k agresivnímu vyhýbání se daňové povinnosti. Jinými slovy, dokázali byste se sami vyjádřit eh, k této mm, tematice, když se podíváte na to, jak fungují vaše firmy, tak se asi dokážete sami spočítat, zda tato teorie je podložená či nikoliv, anebo zda v Evropě narážíme na ještě hlubší problém, pokud jde o rovné podmínky k hospodářskému růstu. Děkuji, pan Demaze Zague. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že není dobrého westernu, pokud se tam nestřílí, takže i já se tady trošku zastřílím. Nejprve otázku na BNP Paribas. A dobře zacílím, věřte mi. Podle Huffington Post eh, oddělení pro majetek BNP Baribas eh, radili ukrajinským eh, subjektům, jak se vyhnout daním přes offshoreové eh, společnosti. A tak se vás chci zeptat, za to je součástí vašeho běžného podnikání, také se vás chci zeptat, zda máte nějaké negativní zkušenosti s tím výkaznictvím podle zemí, protože bankovnictví je jedno z nejkomplikovanějších podnikání vůbec. A následná otázka na Total, který je pro totální transparentnost, tak se chci zeptat, proč jste nezapracovali 30 eh, ceřiných společností ze 178, které máte v Nizozemsku, do svého seznamu eh, více než 900 eh, ehm, ceřiných společností, které se publikovaly v březnu 2015. A dále se vás chci zeptat, jak už o tom mluvila paní Ferreira, proč jste uzavřeli pouze 9 z 19 ceřených společností na Bermudách, Bahamách a Kajmanských ostrovech a e, ty, které jste uzavřeli, používali jste pro vyhýbání zadaňové povinnosti, nebo proč jste je zavřeli? A za třetí, proč máte tolik ceřiných mm, společností v Nizozemsku? Určitě to nemůže být jenom proto, že uh, Ehm, vám umožňuje Nizozemsko vést účetnictví v dolarech, protože to jistě můžete vést i jinde takovým způsobem a kolik procent zisku převádíte přes Nizozemsko a vy jste v roce 2012, 13 a 14 neplatili daně eh, v Francii, ačkoliv jste dosáhli miliardových eh, zisků v těchto letech. Teď říkáte, že ve Francii letos platit daně budete, tak se chci zeptat, zda to znamená, že jste přistoupili k jinému eh, podnikatelskému modelu ve Francii, a nebo z jakého jiného důvodu jste se teď rozhodli ve Francii daně platit, ačkoliv v minulosti jste to nedělali. Bylo to proto, že v minulosti jste se tam vyhýbali své daňové povinnosti? Děkuji. Alors, monsieur... Euh, Děkuji. A nyní za nezařazené pan Zaniopoulos. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια ερώτηση προς την, στον εκπρόσωπο της Já bych začal otázkou na BNP Paribas. Zdá se, že ta se také specializuje na poradenství třetím stranám. V Řecku jsme měli eh, velkou banku, eh, zemědělskou banku, která poskytovala úvěry zemědělcům. Což znamená, že eh, celý zemědělský sektor je, je zatížen hypotékou této bance. A tehdejší řecká vláda, vzhledem k tomu, že ta banka byla vlastněná státem, tak BNP Paribas řekla řecké vládě, že má tu zdravou část této zemědělské banky převést pod jinou banku a to zcela zadarmo a že ta nezdravá část by měla být vyčištěna. Chápete to? To je skandál, který vzbudil v Řecku nesmírné pobouření. A poradcem, tady nebo konzultantem byla BNP Paribas. A druhý, druhá otázka, druhý problém. Bohužel naše vláda je velice blízko dohodě s třemi institucemi ohledně všech těch problémů, které dobře známe. A jedním z prvků této dohody bude to, že naši lidé už zase budou muset čelit strašlivým daním. Pro nás je tedy provokace, že dnes diskutujeme o situaci firem, a toho, jak se jim daří eh, vyhýbat se daním, které místo nich platí lidé potom. Já mám otázku na vás všechny. Kdyby nedošlo k žádné dohodě, kdyby neexistovala Maastrichtská dohoda o volném pohybu kapitálu, Měli byste takováto privilegia v řešení svých daňových záležitostí? A otázka na náš výbor. Požádali jsme mnoho nadnárodních eh, společností, aby odpovídali na naše otázky, ale oni odmítli. To jsou, přitom peníze, to jsou přitom firmy, které využívají rámec Evropské unie. Neměl by tedy náš výbor navrhnout sankce pro tyto společnosti, které odmítly a proč jsme nepozvali také e, společnost Coca-Cola e, v Řecku, což je veliká společnost, která má daňové sídlo v Lucembursku, a proč jsme nepozvali společnost Eldorado, která e, má daňový domicil v Nizozemsku? a která vzbudila značné reakce tím, že zničila sektor v Řecku a neplatila žádné daně. Děkuji. Ano, o těchto podobných otázkách budeme také hovořit a třeba si položíme otázku, proč ani e, řečtí rejdaři neplatí daně. A Dobře, tak teď dám slovo Aně Gomeš za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady nemohla být, ale můj asistent tady ano byl, tak mi podá detailní referát. Mm, mm, tady eh, dokonce snad se hovořilo o 85%, které se platí. No, dobře. To asi máte špatné daňové poradce, když platíte takové vysoké daně. Ale moje otázka, ta se týká toho, co si myslíte eh, o Eh, veřejné, stá, veřejné politice zdanění, jaká by měla být ta spravedlivá daňová politika a eh, především, když se na to podíváte z pohledu návrhu pana komisaře Moskovisiho. Co si myslíte o opatřeních, která doporučuje proto abychom se vyhnuli Eh, nebo abychom měli pod kontrolou ty transfery, především prostřednictvím toho společného daňového základu CCTV. A eh, co si myslíte o country eh, by country reporting, aby to byl reporting, který bude obligatorní, povinný pro podniky. Děkuji, pan předseda, za pan Mono nyní Otázka se týká eh, řediteli BNP Paribas. Jak je hlavní důvod vašeho rozhodnutí eh, eh, etablovat se v Lucemburku a jak hm, jaké, jaká daňová rozhodnutí, ty rulings eh, jste dostali, byly vůči vám přijatá a eh, jak je to se zdaňováním, eh, které provádíte bez těchto rulings? Děkuji. Nemám hm, za EFDD, nikdo nechce slovo? Ne, dobře, takže hm, nyní má slovo mají slovo naši hosté a možná to vezmeme teď naopak. To znamená, začneme BNP, potom SSI a potom Total. Takže nejprve má slovo zástupce BNP. Děkuji, pane předsedo. Ano, to bylo hodně otázek, hodně věcí, na které se, jste se ptali a já doufám, že na nic nezapomenu. Nejprve, první otázka týkající se e, naší přítomnosti v zemích takzvaných daňových rájích, eh, s tím, že tady jsme slyšeli eh, o některých eh, studiích nevládních organizací, které se tohoto týkají. Tady je třeba mít jasno. Zde asi někteří samozřejmě nepříliš Eh, disciplinovaně tedy nebo ne dobře plní své účetní povinnosti a to je pravda, ale je zcela skandální v podstatě eh, přistupovat stejně k situaci, kdy eh, dochází k reálné činnosti v té zemi, kdy máme stovky zaměstnanců nebo třeba tisíce zaměstnanců, což je náš případ. To prostě, to je jedna situace, my tam skutečně jsme a ne, že bychom tam jenom převáděli finanční prostředky, takže to je třeba si uvědomit, to je ten problém v takovémto pohledu. A potom druhá taková slabá stránka, často to jsou seznamy, které jsou tak eh, dány dohromady různě nahodilé a často jsou to eh, seznamy letité, třeba ze 70. let a vůbec neberou v potaz vývoj, ke kterému došlo v posledních letech. Co se stalo? Například pokud okamžikem, kdy v říjnu 2008 mm, proběhla první mezinárodní konference o daňových rájích. E, to zorganizovala Francie s Německem společně. A následující měsíc, v listopadu 2008, se tímto začala zabývat i G20. Tak svět od té doby se úplně změnil. E, vzniklo Světové fórum o transparentnosti výměny informací pod záštitou OECD, ale je to širší fórum, protože tam je více než 120 států, mm, které mm, se staly součástí tohoto fóra. A vlastně mm, ve vztahu k těmto seznamům, které eh, klasifikují státy do několika kategorií, eh, mm, které tedy jsou v souladu a které nejsou v souladu, asi tak zhruba je rozdělují, takže je třeba se na to eh, podívat, že Eh, tady eh, to bylo provedeno objektivně eh, mm, podle toho, mm, jaké, podle určitých mezinárodních norem a potom i z praktického pohledu. A BNP Paribas používá tyto seznamy. A další seznam, mm, který používá BNP Paribas jakožto tedy skupina je seznam těch států, které nespolupracují, a to je seznam francouzský, který zveřejňuje každý rok Francie. A dnes 23. červnu, 23. červnu seznam eh, zatím nebyl, eh, eh, měl být sice mm, eh, vyhotoven k prvnímu lednu, ale ještě nebyl, což pro nás znamená určitou právní nejistotu, takže my máme určité seznamy, ten francouzský seznam, který se aktualizuje každý rok, potom máme mezinárodní seznam, což je, tedy, mm, což je výstup toho mezinárodního fóra a to jsou seznamy, které používáme. A opakuji, my působíme na územích nebo v zemích, eh, které eh, fungují podle eh, mezinárodních norm transparentnosti a výměny informací a samozřejmě naše činnost je různorodá. Tady bylo zmíněno Lucembursko před chvílí, ale v Lucembursku máme 3700 zaměstnanců. My jsme první retailová banka v Lucembursku. A e, my jsme tedy e, odkoupili Fortis, e, BNP Paribas koupila Fortis a Fortis tam měl banku BGL a to je největší lucemburská banka, takže tam máme reálnou klientelu a to je tedy reálná činnost, reálná klientela, lucemburčané, fyzické osoby také. Eh, a i mm, ty studie eh, nevládních organizací, často tam potom v těch studiích pod eh, čarou píšou, ano, oni působí v Lucemburku, ano, je tam ta reálná činnost, tam probíhá, to tež platí pro Belgii, pro některé to může být také daňový ráj, ale to přece pro nás není relevantní, protože my jsme první bankou v Belgii také a zdaňujeme tady, platíme více než 30% na daně z příjmu právnických osob. Takže v těchto studiích eh, tam mm, mm, prostě používají úplně mylné účetní premisy. A my tedy používáme ty seznamy, které jsem zmínil, dbáme na to, abychom všude, kde jsme, abychom reálně podnikali a dbáme na transparentnost, eh, aby ty země, ve kterých působíme, tedy byly transparentní a pokud jde i o daně ty země se nižšími daněmi, tak ve Francii my máme velice striktné, striktní předpisy, podle kterých musíme dbát na to, abychom nevytvářeli eh, tedy ceřiné společnosti v takovýchto zemích s nízkými daněmi, jenom kvůli tomu, že tam budeme platit nízké daně. Takže to je velice striktní režim, protože vždycky se tam porovná ten eh, lokální eh, daňový režim s normální daňovou sazbou daně z příjmu ve Francii. A mm, to, takže eh, ne tedy, ale eh, neporovnává se to s eh, těmi zvýhodněnými daňovými režimy ve Francii. Ne, protože u nás ve Francii jsou určité zvýhodněné daňové režimy třeba pro určité regiony. Ne, my jsme tam vždycky porovnáváni s normální sazbou daně, jaká by se platila ve Francii. A třeba, když se podíváme zpětně, deset let zpětně, tak nikdy tedy jsme, eh, tedy naše skupina nikdy nemusela být eh, jaksi popotahována za to, že by se chovala nějak nekale. A my eh, tedy, když působíme v zemích s nízkými daněmi, tak tam je to všechno transparentní. Další věc, co, jaké naše působení vůči klientům. Tady je to úplně jasné také. Banky BNP Paribas, stejně jako ostatní banky, jsou v podstatě eh, prvními takovými pomocníky finančních úřadu, protože my participujeme nepřímo, participujeme e, na e, výběru daní. Třeba když vybíráme zadržov, e, daně tedy mm, srážkou, mm, když strháváme daně přímo a pokud finanční úřady potřebují informace, tak my jim poskytujeme informace, takže my jsme jejich spolupracovníky a i třeba na vyžádání mm, poskytujeme údaje Eh, i na vyžádání si vyměňujeme s finančními úřady informace a teď jsme vstoupili do nové fáze automatické výměny informací. Máme i tu směrnici o úsporách, která byla přijata v roce 2005, kde ale bylo úzké pole působnosti, protože eh, úspory to byly pouze tedy, tam se pouze tedy to byly informace o eh, příjmech, úrokových příjmech, ale teď hm, nedávno došlo k vývoji, automatizovaná výměna se eh, rozvinula, protože i je to v tom multinacionální eh, eh, rámci podle o, mm, rámci pod zašitou OECD, takže se rozšiřuje ta automatická výměna informací, takže po každé banky musí tedy investovat, museli investovat do informačních systémů, tak aby uspokojovali tyto nové požadavky na výměnu informací s finančními úřady, takže jak jsem řekl, my jsme Eh, velice uvědomělí spolupracovníci eh, finančních úřadů a mm, tedy spolupracujeme se státy, s veřejnou mocí úplně zadarmo. A ještě bych chtěl doplnit, že některé země v Evropě, kde soukromé banky jaksi e, jsou více rozvinuté, tak tam chceme od klientů, aby nám podávali osvědčení o zaplacení daní, o daňové, o tedy, e, o e, tedy bezlužnosti a pouze potom tedy můžeme uzavřít třeba jejich účty. A mm, tak mm, my tady se snažíme dbát na to, aby i naši klienti e, plnili své daňové povinnosti. Takže to děláme kromě toho samozřejmě, že dbáme na to, abychom my sami plnili daňové povinnosti. Potom zde byla otázka týkající se významu, nebo zdali, já nevím, to byla otázka dispute, res, dispute resolution, řešení sporů. Ano, tady máte paní e, poslankyně pravdu protože v posledních letech jsme zjistili, že ten eh, mechanismus pro odstranění, eliminaci dvojího zdanění, což eh, byl eh, základní mechanismus mezinárodního finančního daňového práva, proč funguje hůř a hůř? Proč funguje hůř a hůř? Poněvadž to nepokrývá veškeré daně, tento mechanismus nepokrývá veškeré daně. Tento mechanismus proti dvojímu zdanění eh, se dostal do fáze, kde ty kontroly jsou četnější a četnější a jdou víc a víc do hloubky eh, kde existují dohody mezi finančními zprávami. Máme více a více případů, kdy de, de facto dochází ke dvojímu, dvojímu zdanění, dokonce i k trojímu, i čtyřnásobnému zdanění. I takové máme případy, abych to řekl upřímně. A tudíž někdy eh, ty mechanismy nefungují z důvodu, že bylo, eh, eh, byla uvalena sankce, bylo uvaleno finále, penále, penále a potom některé finanční úřady tedy hm, odmítají vůbec eh, se dohodnout, tedy eh, vyřešit ten spor eh, mimo soudní cestou a někdy prostě ty finanční úřady jsou přehlceny a mm, tedy protahují se lhůty pro zpracování našich kaus. A mm, takže já nevím, možná bychom měli mít určité povinné mechanismy řešení sporů s finančními úřady a určitě bychom se nad tím měli zamyslet, protože i v Evropě, kde máme tu Evropskou úmluvu o e, řešení sporů, arbitráži, a to se týká pouze tedy ale mm, e, těch transferových cen. Mělo by se to asi rozšířit, e, ale ono to de facto nefunguje. Máme jeden případ z roku 2003, jeden z roku 2005 eh, a v posledních deseti letech, eh, já nevím přesně z hlavy, ale já myslím, že ani nedošlo k žádnému případu, který by se takto řešil nebo minimálně. Je to skutečný problém, že teď efektivně ano se eh, dochází ke dvojímu zdanění nebo ještě několikanásobnějšímu zdanění a je důležité, aby, aby ty úřady Eh, aby tedy, když dělají A, tak dělali i to i B. To znamená, na jedné straně bojují proti daňovým eh, únikům a podvodům, samozřejmě to je odsouzení hodné a eh, to je důležité pro rozpočty státu, ale na druhé straně také musí dbát na to, aby podniky, Eh, které, ty, které dbají na to, že budou splňovat všechny svoje povinnosti, tak ne, aby systematicky ty podniky, které plní své daňové povinnosti, tak aby systematicky eh, platili daně dvakrát, aby podléhali dvojímu zdanění. Takže to je k některým bodům. Potom tady padla otázka Lucemburska konkrétně. Tady opět, já jsem to již vysvětlil trochu ano, tam reálně podnikáme, reálně působíme, máme tam reálnou, skutečnou lokální banku. A pokud jde o Lucembursko, otázka eh, eh, těch tedy eh, kaus, takže v Lucembursku stejně jako v jiných státech, kde operujeme, tak jsme museli požádat o reskry. E, já připomenu, co to je, protože tady ta konotace je negativní, takže vlastně to je praktika, která je velice rozšířená. Podle Evropské komise to existuje ve 23 státech. To je dobrá věc, to je dobrá praktika. Já připomínám, že to je postup, který mm, pro který i e, se vyjádřilo fórum Mm, OECD. Je to dobrý, dobrá praktika, což znamená, že finanční úřad se zaváže že eh, vysvětlí eh, jaksi dopad eh, určitého předpisu, vlastně přinese ho výklad, což má být jistota pro osoby povinné k daně. Takže je to mm, dobrá věc a je třeba tuto praktiku, mm, tuto praxi rozvíjet. A je tam nějaké riziko? Ne, riziko je v tom, že namísto toho, že se vykládá předpis nebo zákon, tak ten dožádaný finanční úřad ten v podstatě se spíše odchýlí od toho předpisu, což je potom velké riziko, potenciální riziko, eh, že třeba mm, může docházet eh, k, eh, k, mm, k tomu, že třeba dojde k poškození eh, té daňové soutěže nebo naopak někdo dostane výhodu a podobně. A to je přece špatné, když ten úřad se o to, po předpisu odchýlí. A proto komise přišla s tímto návrhem a to je automatická výměna těchto tedy rulings, těchto v podstatě rozhodnutí, která mohou někoho zvýhodnit nebo naopak. Děkuji, pan Vekjuje. Thank you. Děkuji. SSI působí ve dvou zemích, takže já chápu, že naše situace je trochu jiná než BNP Pareba nebo situace Totalu, co jsou skutečně nadnárodní firmy. Ale když se tady podíváme na naši situaci, tak my jsme dlouhodobá, udržitelná firma, která neusiluje o krátkodobý zisk na úkor dlouhodobého prospěchu. Takže pokud jde o konkurenceschopné výhody a konkurenceschopnost, tak to je věc, ve které zásadně zohledňujeme také naši daňovou situaci a i naši akcionáři si toto uvědomují, chápají, že musíme být odpovědným podnikem, pokud chceme podnikat dlouhodobě. My jsme byli eh, svědkem jiných firm, které vystupovaly veřejně o negativním dopadu eh, odklánění daní na svou budoucí eh, situaci. A já myslím, že naši akcionáři si skutečně uvědomují ehm, tu dlouhodobou perspektivu. Takže my, když jsme přistoupili k té naší daňové iniciativy, iniciativy, tak to vlastně bylo proto, že jsme si vyslechli přání veřejnosti, našich zákazníků, klientů. Teď těm konkrétním otázkám nemohu se eh, vyjádřit eh, k tomu, jak se vedou konkurenti, ale pokud jde o naše výhody, mm, které nám přinesla zvýšená transparentnost a placení spravedlivých daní, mm, tedy to, že se vyhýbáme daňovým rájům tak já si myslím, že nám to vlastně přineslo konkurenční výhodu, protože zákazníci chtějí podnikat a spolupracovat s odpovědnými transparentními firmami a já si myslím, že nám to přinese dlouhodobě užitek. Jak už tady zaznělo, tak eh, my jsme přistoupili tedy k té vnější akreditaci což eh, bylo okamžitě vnímáno pozitivně z hlediska veřejnosti a je to součástí řady dalších iniciativ, které jsme podnikli proto, abychom byli vnímáni jako dlouhodobě udržitelná a odpovědná eh, firma i v oblasti daní či jiných oblastech. Pokud jde o eh, výkaznictví podle zemí, tak to je záležitost, které jsme se chopili dobrovolně Ačkoliv v našem případě je to výkaznictví dosti zjednodušené oproti například tedy firmám Total a BNP Paribas, které působí ve více rozemích, ale myslím si, že je to tedy správný postup. Je třeba najít dostatečné informace, které budou mm, srozumitelné pro zákazníky, pro akcionáře, které poskytnou dostatečné dostatečně přehledné informace o vašem působení v různých zemích, zároveň ovšem tedy neodhalí informace jdoucí na úroveň obchodního tajemství. Pokud jde o činnosti eh, ohledně CCCTB, tak eh, si myslím, že koordinace mezi různými územími, kde firma působí, to je zásadní věc věc, takže Tady vlastně jde o zlepšení transparentnosti, zlepšení řešení sporů, je to tedy lepší spolupráce, zlepšení koordinace mezi daňovými, finančními úřady a členskými státy a pokud dojde k takovému zlepšení, tak je samozřejmě mnohem obtížnější vyhýbat se řádné daňové pozornosti. Takže jako firma rozhodně podporujeme cokoliv, co vede ke větší transparentnosti a otevřenosti, pokud jde o daňové záležitosti firm. A myslím si, že větší koordinace a spolupráce v daňových systémech je přesně to, co nám takovou transparentnost zajistí a zajistí to, že firmy budou platit eh, spravedlivé daně. Hlavní roli nastavení rovných pravidel hry v daňové oblasti sehrávají také firmy, které sami o sobě musí být a chtít být transparentní a odpovědné. Vlády potom samozřejmě musí nastavit řádná pravidla. Na úrovni EU a OECD eh, musíme sehrát zásadní roli při zajištění koordinace, lepší koordinace. Myslím, že když tedy eh, zapojíme všechny tyto tři prvky, tak eh, se nám podaří nastavit spravedlivější daňový systém napříč zeměmi. Pokud jde o ty změny, eh, Eh, ohledně transferových cen. Tak transferové ceny samozřejmě to je velice důležitý nástroj, jak eh, zajistit, že firmy se nevyhýbají eh, daňovým povinnostem. Nicméně vždy, pro, vždy musí být ta pravidla v této oblasti nastavená správným, vhodným způsobem. A tady si myslím, že třeba podpořit přístup komise, třeba zajistit, aby ta nastavená pravidla fungovala pokud eh, a ono to vlastně souvisí s tím výkaznictvím podle zemí. Otázka stojí, zda i tyto transferové zemi, stejně jako to výkaznictví, zda to má být povinné. Já si myslím, že povin, pozitivních změn můžete dosáhnout dvojím způsobem. Buď to, že to někomu vnutíte povinně, nebo na dobrovolné bázi. A můžeme tedy apelovat na firmy, aby se chovaly odpovědně, aby byly transparentnější, mm, zveřejňovaly informace, že to se hraje pozitivní roli. Pokud se tak nepodaří všem dosáhnout cílené transparentnosti, tak je třeba mm, zajistit, aby eh, firmy Eh, postupovali eh, v dodržování pravidel na základě povinnosti. Takže je možné pak uvažovat o povinném například povinném zavedení těch, eh, toho výkaznictví podle zemí či jiných opatření. Takže tak jsem chtěl zareagovat na ty položené dotazy, jenom znovu zopakuju, že jsme v trochu jiné mm, pozici než firmy BNP Paribas a Total. Děkuji a nyní paní Moněty. Děkuji. Hodně otázek. Já se pokusím je nějak schromáždit do okruhu a pokud na něco zapomenu, tak mi to řekněte. Abych zareagovala na ten vtip trochu, že jsme špatně zorganizováni, když platíme 85%. Ano, my platíme takové daně. No, samozřejmě v Norsku třeba 18%, jinde 80%. To je prostě charakteristické pro e, e, těžbu ropy a my s tím problém nemáme. Mm, což znamená, že naše efektivní zdanění je větší než 50% v průměru. A samozřejmě zdroje ropy jsou zásadní pro rozvojové země, především ve kterých působíme a tudíž když mm, těžíte ropu někde, no tak to víme a akceptujeme, že tam prostě to zdanění zisku bude daleko, daleko vyšší, než je standardní sazba, na kterou jsme zvyklí třeba v jiných sektorech v průmyslu. A nesnažíme se to nějak zredukovat. Ano, já se omlouvám, když říkáte 53% někde, tak třeba to je pouze daň eh, eh, z příjmu eh, Eh, ne, ne, to je jenom daň z příjmu právnických osob. A potom, eh, potom eh, navíc ještě 5 miliard je daň z naší produkce hmm, za rok 2014, ano, to jak jste řekla, 8,5 miliardy, to je těch 53%, plus 5 miliard daň z výroby. Ano. Ano, takže otázka Eh, rozložení našich daní. Logicky samozřejmě to sleduje, eh, to je podle místa, kde eh, podnikáme a kde realizujeme zisky. Jak jsem řekla, my platíme daně tam, kde podnikáme a pro skupinu, jako je Total, právě to je to, co děláme. To je logicky tedy prostě 55% našich daní platíme v Africe, protože my hodně působíme v Africe, asi 20% v Evropě a zbytek, pokud se nemýlím, v ostatních státech světa. S tím, že Evropa, to je hlavně Norsko pro nás, tam hlavně se těší a mm, e, potom, i, potom dále ještě platíme v Nizozemsku a ve Spojeném království. A mm, teď odpovím, proč jsme e, v letech 2012 tedy 14 e, neplatili daně ve Francii, protože bohužel jsme tam nerealizovali zisky. My jsme tam dokonce realizovali ztráty, významné velké ztráty v roce 2011. My jsme měli zisky, ano, tam jsme platili e, daně ze zisku, ale eh, Eh, vzhledem k výsledkům za první čtvrtletí 2015, tak doufáme, že opět budeme schopni tedy eh, mm, přejít do pozitivních čísel, tedy platit daně. A důvod je jednoduchý. Ve Francii v podstatě tam především eh, se věnujeme činnosti rafinérské, petrochemické, specializované chemii a mm, to zasáhla krize a také i došlo ke zvýšení cen ropy, zvyšuje se tedy od roku 2012, což mm, mm, postihlo naše eh, marže, rafinerské marže a ty eh, někdy byly i negativní. A proč teď v roce 2015 to bude lepší? Protože jsme přistoupili k restrukturalizaci rafinerské činnosti a protože i došlo k, po, k citelnému poklesu cen ropy a náš fiskální výsledek eh, samozřejmě hodně reaguje na ceny ropy a i samozřejmě na eh, eh, kurz dolaru. Takže to není žádná strategie optimalizace daní, ale prostě to jenom reaguje na prostředí, ve kterém působíme. Já myslím, že asi to bylo, to je to hlavní, co bych mohla říci k rozdělení našich daní. A potom tady byly otázky, které se týkají našich dceřiných společností v Nizozemsku a v daňových rájích, tak na to také odpovím. A proč tedy? Já eh, tady na seznamu, proč tam chybí asi 30 těch eh, Mm, eh, těch tedy eh, dceřních společností, protože my jsme zveřejnili pouze ty, které se konsolidují a asi těch 30 dceřních společností, které nefigurují, ty nekonsoliduje, nekonsolidují účetnictví s námi, protože nejsou podstatné. Jejich činnost není podstatná, významná, takže se nekonsoliduje účetnictví, anebo mm, třeba jsou již v likvidaci, anebo nezačaly ještě se, se činností takže nejsou pro nás významné, protože pravidlo pro konsolidaci účetnictví, mm, samozřejmě to prověřují naši auditoři, je, že se konsoliduje pouze se ceřinými společnostmi, které mají významný dopad na naši činnost. A to je důvod, proč tyto ceřinné společnosti tam nefigurují. A proč tolik eh, společností v Nizozemsku? No, je třeba, abyste pochopili, v čem spočívá naše činnost. Jak jsem řekla, my mm, jsme kapitálově náročná společnost a velice často eh, musíme působit s dalšími partnery, musíme intervenovat eh, s partnery, musíme třeba na jedno povolení, na jednu koncesi, licenci musíme vytvořit tedy eh, právnickou firmu s nějakým partnerem a proto máme tolik odlišných právnických osob, ale mm, samozřejmě to Mm, neznamená, že nám jde o daňovou optimalizaci, optima, optimalizaci nebo racionalizaci. Ne a ani, nám, ani to neznamená nějakou úsporu na daních. A velice často eh, vytvoříme společnost, která má pouze sídlo v Nizozemsku, ale eh, podniká nebo realizuje činnost eh, v zemích, kde se mm, těží nebo produkuje ropa, kde máme ty těžební plošiny nebo tedy ty tedy provozy, kde dochází, kde se skapelňuje a podobně, takže mm, my potom platíme zisky v té zemi, kde se produkuje. Proč? Sídlo třeba teď eh, v Nizozemsku nebo ve Francii, hlavně to ve Francii, máme určitý počet v Nizozemsku, k tomu se vrátím, ano. Mm, eh, my si dáme sídlo do země jako Nizozemsko nebo Francie nebo historicky na Bermudách třeba, protože často v zemích, kde působíme pak, eh, tak mm, obchodní právo není uspůsobeno pro podobné investice. Třeba když si vytvoříte společnost podle lokálního práva, tak to eh, nás eh, nutí, abychom eh, tam dali kapitál v místní měně, měně a třeba, třeba ani v té zemi není dostatek měny v oběhu, abychom mohli vytvořit tu společnost s kapitálem v takové výši v té místní měně. Proto máme sídlo v jiné země, ať je to třeba Francie. Proč třeba Nizozemsko? Proč si volíme i Nizozemsko? V zásadě Nizozemsko umožňuje abychom tedy mm, tam eh, tedy měli sídlo a eh, abychom tam tedy vedli účty, účetnictví a finance v dolarech. To nám to Nizemsko umožňuje. A jen pár čísel. Často ta otázka účetnictví v dolarech lidé si myslí, že mm, to je nějaká výmluva, nějaká eh, klička, ale ne, tady prostě euro k v roce 2013 euro k dolaru, tedy se, e, e, e, tam docházelo k mm, rozdílu 10 centů, a což mělo ve výsledku mm, pro nás celá 1,6 miliard dolarů, takže my se musíme chránit proti kurzovním rozdílům proti mm, kurzovním rozdílům, především tedy eura k dolaru a naopak a proto vedeme tedy naše účetnictví v dolarech tam to je pro nás efektivní způsob, jak se chránit proti eh, to, této expozici na toto riziko, kurzové riziko. Nedávno třeba eh, finanční úřad ve Francii se mě ptal na jeden subjekt na Bermudách a skonstatoval, že jedina, jedna eh, společnost, kterou jsme si vytvořili na Bermudách, tak tam dopad ten kurzovní dopad, kdybychom tam měli účty v eurech, tak to by bylo více než 100 milionů dolarů ročně, takže my se takto chráníme proti kurzovním rizikům a tady nejde o nějakou optimalizaci daní. A proč? Například Nizozemsko, tedy a potom konkrétně zmíním Bermudy nebo ty takzvané daňové ráje. No, kromě faktu, že tyto subjekty mohou vést tam účetnictví v dolarech, tak Nizozemsko má další výhodu, je to silná fiskální stabilita, právní, eh, stabilní právní a fiskální rámec, což je pro nás důležité. A to eh, proto si volíme často Nizozemsko. A máme tam takzvaný finanční hub, máme dividendy v dolarech a mm, i tedy e, naše účetnictví je tam vedeno v dolarech. My to nemáme daňové výhody, jak jsem říkala před chvíli. E, mm, tam je pouze tedy sídlo společnosti, ale e, zisky se realizují v zemi, kde se produkuje a tam se i platí daně. To platí i pro Francii. My aplikujeme pravidla teritoriality, to znamená, my eh, platíme daně tam, kde mm, podnikáme, tam, kde reálně děláme činnost. Eh, takže to nemá tedy žádný daňový dopad, to v žádném případě. Tedy to, že máme sídlo, jenom pouze sídlo v nějakém státě, to nemá daňový dopad, daňovou výhodu. A proč máme některé subjekty eh, v těch takzvaných daňových rájích, jak se tomu říká? Je třeba si uvědomit, že všechny společnosti, těch 19, které jsme nahlásili na seznamu dceřních společností, tak ty byly vytvořeny před tím, než zanikl francouzský eh, režim, daňový režim konsolidovaných zisků. Takže Ehm, my, jsme, my vždycky všechny zisky vykazujeme ve Francii a výsledek těchto eh, subjektů potom je zahrnut do zisků, které se ve Francii, které se zdaňují ve Francii, takže z toho není žádná daňová výhoda v tom, že tedy máme tam ty subjekty třeba na Bermudách. A mm, skutečně, já myslím, to je třeba si připomenout. A nakonec my jsme v tom měli tu flexibilitu těch účtů eh, účetnictví v dolarech, eh, flexibilní obchodní právo na Bermudách. Někdy třeba eh, si koupíte tam celou společnost již a ten předchozí majitel se rozhodl prostě, že, tu, že ten podnik bude mít sídlo na Bermudách a potom jsme tu, ten subjekt o, o, odkoupili my a ono to není vždycky snadné potom převést to sídlo z jedné země do druhé, třeba k nám do Francie. Takže proto je, je zde celá řada důvodů, proč můžeme mít sídlo na Bermudách, ale v podstatě tam žádný cíl daňové racionalizace nebo optimalizace není zatím. Já nevím, jaké byly další otázky. Teď ta otázka daňových rájů ještě. A proč máme za to, že máme jenom 19 těch subjektů, kdežto některé seznamy hovoří o 82 zemích. A zde e, souhlasím s kolegou v tom, že e, e, některé organizace prostě vytváří takové různé seznamy, a tam na těch seznamech je třeba 82 zemí, včetně USA, Belgie, Německa, dokonce i ty figurují na seznamech těchto některých eh, některých eh, organizací, ale já vím, že dnes tedy již asi ty nevládní organizace to neupoužívají, ale ten eh, seznam těch Just ne, Network, tak ten seznam byl dost takový striktní, ten obsahoval celou řadu nejrůznějších zemí ale jsem ten seznam nepoužívá. Ehm, ehm, ehm, my vítáme iniciativu Evropské komise, aby existoval nějaký konsensuální seznam těchto zemí, když třeba bude něčem vadný, ale protože zatím eh, takový seznam zde není a to vzbuzuje ty diskuze. A právě proto Total se rozhodl, že zveřejní seznam svých dceřiných společností, tak aby každý, tak jak vnímá, co je či není daňový ráj, tak aby si udělal vlastní úsudek. Ehm, my ehm, ke konci roku 2013, tak jak jsem řekla, my máme těch 19 subjektů v těch zemích, které se víceméně považují za daňové ráje s tím, že někdo jiný může za daňový ráj považovat, považovat ještě jiné státy a může mít za to i jiné státy, jsou diskutovatelné, tak a, ať si to myslí, ať to řekne, proč ne? To je na každém. A ještě eh, bych se vrátila k tématu, eh, významnému tématu, jak řekl kolega z BNP Paribas, to je otázka řešení sporů, dispute resolution. Také i my konstatujeme a jsme zneklidněni, že teď eh, se množí případy dvojího eh, zdanění i vícečetného zdanění. A eh, v rámci BEPS mm, se provádí určitá činnost, ale ta povede víceméně opět k dalšímu množení těch situací dvojího zdanění, protože tady my máme ty základní principy, mezinárodní principy, které jsou uznávány, ale na druhé straně státy se zatím nedohodly na budoucích pravidlech a neexistuje ani konsensus o tom, jak aplikovat mm, eh, pravidla BEPSu. Takže mm, Mm, tady lze očekávat eh, velice odlišné interpretace v různých státech eh, a bohužel to povede k tomu, že se eh, budou množit případy dvojího zdanění nebo vícečetnějšího zdanění, což nás velice zneklidňuje, protože mechanismus pro eliminaci dvojího zdanění, ten není efektivní, ten, který máme teď. A zdá se nám, že ty státy, které přijmou BEPS, tak minimálně by se měly zavázat, na druhé straně, že efektivně budou eliminovat dvojí zdanění a budou akceptovat, že sníží eh, ten vlastní zdanitelný základ. A ještě tady zbyly dva body, které jsem si poznamenala, které se týkají CCTB a country by country reporting. No tak CCTB, tedy ten konsolidovaný eh, základ eh, pro eh, daně mm, z příjmu. Takže my, jak jsem řekla, my v podstatě konsolidujeme naše zisky a konsolidace, to je velice dobrý způsob, jak bojovat proti tomuto, protože všechno se vlastně konsoliduje a tudíž neutralizuje. A mm, mm, samozřejmě Eh, další problematika je tedy eh, převod do jiných států než do Unie a pokud je o country by country reporting, my samozřejmě jsme pro transparentnost, i spontánně zveřejňujeme eh, seznamy našich dceřních společností i prostřednictvím konsolidovaných výsledků, které vykazujeme finančním úřadům, tak v podstatě tím zveřejňujeme zisky, které realizujeme všude na světě, takže to všechno my předáváme francouzským finančních úřadů zcela transparentně, ale co nás zneklidňuje, a tady se vracím k tomu, co jsem řekla, je zde eh, riziko, že bude docházet k narušování hospodářské soutěže, pokud některé země eh, zavedou povinnost eh, a jiné ne a mm, nebudou tedy třeba Spojené státy nebo jiné nově vznikající ekonomiky, nebudou tedy Eh, aplikovat tam pravidla zdanění a to může narušit hospodářskou eh, soutěž a navíc ještě, jak jsem řekla, mohou se tak dostat k velice citlivým eh, obchodním informacím. Děkuji. Ještě já mám také dvě, tři poznámky či otázky a potom určitě zpravodajové také si vezmou slovo. A mm, k tomu poslednímu bodu, pokud dobře chápu, zde. Pokud je o country by country reporting, zda to má být veřejné nebo ne, takže zde existuje rozdílný názor. Eh, pokud je o bankovní činnost, tak všechno je veřejné, jak jsme slyšeli. Ale ani jsme nekonstatovali, že by to snad eh, bylo porušením hospodářství, bylo, mohlo potenciálně narušovat hospodářskou soutěž. Ano, možná já hovořím o jiném country by country reporting. obsah těch bankovních country by country reporting podle francouzského zákona, to by se mohlo rozšířit i na nadnárodní společnosti jako Total, tak to nemá stejný obsah, je to omezenější tam než to, čeho se týká BEPS country by country reporting, tedy to, co se vztahuje na eh, banky, tak to je něco jiného. Eh, to, co by mají oni, to by nás nezeklidňovalo. Děkuji. Ano, já bych řekl, že k tomuto bodu, bodu tak zdá se, že mm, základ toho, co existuje v bankovní normě, tak to se nachází v tom, o čem se teď diskutuje v rámci OECD. A to Mm, nebylo mm, pro nás velký problém. Ale ta situace možná může být jiná pro jiné, jiná odvětví. A, takže je těžké teď to odhadnout. Ale jinak si myslím, že obě ty normy, eh, tedy ta, která se zvažuje v OECD, i ta bankovní, tak se dost blíží sobě. Další otázka, paní. Pokud jde o ty Bermudy, pokud jsem to dobře pochopil, tam jste z historických důvodů. Tam máte ceřinou společnost z historických důvodů. Tady zmiňuji Bermudy, protože zítra e, máme pracovní schůzku s premiérem Bermud. Takže abychom mohli klást otázky, tak potřebujeme informace. A vy jste tam z historických důvodů, protože jste si tam odkoupili společnost, která měla tam svoje sídlo a v období, kdy ten francouzský systém předvídal, že se budou konsolidovat celosvětové zisky, tak žádný problém s transparentností nebyl, protože vy jste museli vždycky ty zisky celosvětové tedy eh, zohlednit v konsolidaci, čemuž teď tak není už. Ale vy zůstáváte na Bermudách pořád i přesto všechno eh, jinde, tedy z historických důvodů, ano? Ano, dvě odpovědi. Ano, my jsme tam z historických důvodů a z historických již tedy z 50. let, kdy existovala devizová kontrola a kdy vůbec Francie nemohla mít nějakou podobnou firmu se sídlem ve Spojených státech a podnikat v dolarech. Takže z těchto důvodů ano. A konsolidovaný zisk eh, zmizel z naší eh, francouzské legislativy teď, ale my máme zde e, článek 119 daňového zákona, kde se hovoří o tom, že pokud tedy e, tam bychom měli platit méně než na Bermudách, než bychom platili ve Francii, no tak my to vykážeme ve Francii i tak. Se to přiznává ve Francii a já vás mohu ujistit, že finanční úřady ve Francii to velice efektivně prověřují. A asi vám neuniklo, že my jsme se zavázali, že se budeme stahovat z těchto teritorií. Máme za to, že nakonec asi nám zůstane deset takových subjektů, protože některé nelze stáhnout eh, protože, a někde máme třeba jenom 13% účasti, to znamená, nemáme rozhodovací právo v těchto subjektech. A potom transfer eh, sídla Eh, v podstatě v těchto zemích, kde podnikáme v Evropě, tak to se považuje za likvidaci a tím, tím pádem by nám vzali licenci těžit. Eh, takže mm, my přes Bermudy neplatíme žádné daně, to si lze prověřit, ale nechceme tedy na sebe vzít to riziko, že kdybychom přenesli administrativní sídlo, tak bychom tam přišli o licenci těžit. A eh, ke konci roku 2014 již jsme některé tedy sídla některá převedli a další tři ještě tento rok. Děkuji, to je důležité. Abychom pochopili tedy, jak eh, funguje ten, funguje ten mechanismus, tedy fúzí, tedy splynutí a sloušení firem, firem, eh, jak potom ten subjekt eh, tedy musí samozřejmě respektovat místní právo, včetně tedy těžebního práva, práv duševního vlastnictví a podobně. A to všechno může dovést, že ta nadárodní společnost se ocitne v podobné situaci. Vy jste zmínila příklad Nizozemska. My budeme mít možnost příští týden klást otázky v rámci druhého panelu skupině Airbus. Esther Delange a další nizemští kolegové se to určitě zúčastní. A eh, podle toho, co se potvrdila, tak jedna z výhod Eh, výhod eh, Nizozemska je obchodní právo. Obchodní právo, které tam umožňuje větší flexibilitu pro určitý typ subjektů než jin, jiná obchodní práva jiných zemí. A pokud nějaký podnik se rozhodne, že si své sídlo dá eh, do jedné země a ne do druhé, tak to může mít fiskální důvody, ale, jak byste připomněla, ve vašem případu ten fakt, že máte sídlo v nějakém státě, tak to nemá žádné daňové dopady. To neplatí pro všechny ostatní činnosti, ale v případě Nizozemska by bylo zajímavé se tímto aspektem dopodrobná zabývat a to bude při slyšení Airbusu. Michal Teurer ještě chtěl uh, uplatnit svoje právo, že chce také připomenout nějakou otázku? Pardon, eh, pardon. Otáz, odpověď na moji otázku, která se týká politiky totalu eh, k country by country, ale na to bylo odpovězeno. Na to bylo odpovězeno. Můžete upřesnit, protože já jsem odpověděla. Možná mi něco uniklo z vaší otázky. Ano politika totalu k country by country report. To právě popsala. My nejsme proti, my nejsme proti country by country reporting. Jenom, co nám a my v podstatě přes konsolidovaný výsledek již v podstatě detailně eh, to děláme, protože tyto informace předáváme finančním úřadům ve Francii, ale co nás zneklidňuje, je spíše ten eh, příliš obšírný obsah který aspoň tedy v těch formulářích BEPSu figuruje, v těch vzorech figuruje, což by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže, protože pokud pouze některé podniky, některé země eh, to budou aplikovat. A proč tedy určité informace by mohly být citlivé? Když třeba vy máte, já nevím, 25 ceřiných společností s různou činností v různých zemích, tak potom Eh, eh, samozřejmě, když budete konsolidovat, eh, tak to nebude, mm, to tedy samozřejmě asi moc neřekne těm konkurentům, ale když budete mít jeden subjekt v jedné zemi a tam se zúčastníte výběrových řízení, tak tam mm, ta povaha těch informací z těch country by country reporting, to dá informace vašim konkurentům v tom výběrovém řízení o tom, jaká je struktura vašich cen a podobně mm, to platí především pro kolegy ve vodohospodářství. Tam to může konkurenci objevit, zjevit velice cenné, citlivé informace o jejich struktuře a podobně a mm, to se může eh, zjevit, eh, tak se objevit v těch výběrových řízeních a potom to zneužito v dalších výběrových řízeních. Michal Tojder a poté pan Maragaj za zelené. Michal. Yeah, I just want to, uh... Já bych se chtěl pouze přiznat, že vaše odpovědi na eh, otázky ohledně eh, vaší přítomnosti na Bermudách mě příliš nepřesvědčily. Nechci vás z ničeho obvinovat nebo další, kteří tam jsou, ale příliš nechápu, jaké jsou ty skutečné důvody. Patřičně na těch patrně na těch ostrovech v Karibiku je obrovská pracovní síla, nebo je tam dobrá infrastruktura veřejné dopravy někde uprostřed oceánu, nebo jsou tam hezké pláže, to asi ze všeho nejspíš. Nebo, nebo proč teda? Vy jste říkali, že je to eh, tradice z dob, kdy tam nebyl otevřený trh nebo něco podobného, ale eh, když se na to podíváme eh, z jiného hlediska, tak není to příliš přesvědčivé. Protože podmínky, které tam jsou, by nepřilákaly žádné společnosti, ledaže by to bylo proto, že tam nechtějí být pod dohledem někoho, anebo že jsou tam speciálně příznivé daňové nebo soudní rámce. Ano, přesně k tomuto bodu. Já si myslím, že chápu část vaší argumentace. Nicméně nevidíte nějakou potřebu vysvětlit, jak vy, tak BNP Paribas vysvětlit svou strategii vůči těmto jurisdikcím? protože e, jestli chcete e, být vnímáni tak, e, že jste nadnárodní koncert, který plní předpisy, a to si myslím zasloužíte takovéto uznání, tak si myslím, že byste měli přijít s lepším vysvětlením. Takže jde tady o vaši reputaci. A proto je podle mého názoru důležité osvětlit tyto aspekty velice jasným způsobem. A proto je také důležité, abychom my na to vysvětlení trvali. Ještě vezmu otázku. Ještě vezmu otázku pana Maragala. Děkuji, děkuji vám. Já se chci nejprve omluvit, že jsem tady nemohl být na první kolo dotazů a Několik konkrétních otázek. Já doufám, že je nebudu opakovat, že již tady nezazněly. Tak nejprve se chci zeptat eh, na záležitost eh, ceřiných společností v Nizozemsku. Já jsem slyšel to poslední vysvětlení, které se týkalo těch 30 ceřiných společností, které nebyly zařazeny na seznam a zajímalo by mě, zda se můžete zamyslet nad tím, proč v některých případech eh, ta struktura ceřinných společností je ještě dále eh, rozstrukturalizována na další ceřiné společnosti a jsou i v jiných zemích, například v Ugandě, Nigerii. Vidíme jasnou strukturu až čtyř úrovní ceřiných eh, společností, eh, zejména tedy v Nizozemsku, Nigerii. Takže kdybyste to mohla ještě vysvětlit. A druhá věc, eh, ačkoliv budu trochu opakovat, co tady zaznělo, zda tedy jste stáhli svou podporu jako total pro návrh ohledně CCCTB. Já se na to ptám, protože před nějakou dobou tady byl váš generální ředitel, který oznamoval tuto změnu postoje. A poslední věc, to se týká uhrazení daně například ve Francii. Total neplatil daně ve Francii v roce 2012, 13 a 14, navzdory tomu, že dosáhl celkového deklarovaného zisku eh, přes 15 miliard dolarů v roce 2012, 13 miliard v roce 2013. A mně se zdá, že úřední vysvětlení bylo tedy takové, že jste nedosáhli ve Francii žádného zisku, nicméně Patrik Pojganě, váš ředitel, uvedl, že nyní už ve Francii platit daň budete, tedy v roce 2015. A chci se zeptat, k jakým změnám došlo v rámci jednoho roku, e, protože se zdá, že jste zjevně nezměnili e, své činnosti, které ve Francii vykonáváte, zatímco ten zisk najednou se tedy mění, nebo se ptám, za to souvisí s politikou e, vyhýbání se daňové povinnosti eh, v této zemi. A poslední věc. Mě by eh, zajímalo, zda můžete nějak eh, vysvětlit, že nechcete naplnit to výkaznictví podle zemí a že to vysvětlujete otázkou konkurence a hájení mm, svých eh, zájmů oproti konkurenčním firmám a že si myslíte, že potřeba, aby na to přistoupily všechny firmy, aby nedošlo ke znevýhodnění. Takže zde ve mě opět eh, zajímal postoj, definitivní postoj vaší firmy. Děkuji. Děkuji, kolego. Něk- na některé otázky již bylo odpovězeno a pan Demazi poslední. Fabio. I just uh, would like to... Já bych uh, jenom chtěl požádat o objasnění. Uh, nejprve kolega, kolegyně z Totalu neodpověděla na otázku, kolik procent zisku prochází nizozemskem. A za druhé bych se chtěl zeptat, zda jsem porozuměl správně tomu, když zástupce BNP Pariba říkal, že podle jeho názoru vykazování po jednotlivých zemích kterým by měl Total povinnost se řídit podle BEPS, tak by to bylo podobné tomu, co, čím už se nyní řídí banky. A dále otázka na Total. V kolika z 28 členských států EU byste měl, mohli mít možnost vést účetní knihy v dolarech? Za prvé, děkuji že jste mi umožnili, abych se vrátila k těm Bermudám, protože to je, tady bylo tolik otázek, že jsem to možná vzala příliš rychle. Důvod. Já zcela souhlasím s panem Toilerem v tom, že Bermudy nejsou místem s velkou infrastrukturou a podobně, ale je to zcela v souladu s naší pozicí. Jak jsem řekla před chvílí, my v Bermudách máme pouze eh, administrativní správní sídlo, pouze sídlo společnosti toho subjektu a žádné zisky nevykazuje nelokalizujeme tam žádné zisky. Většinou e, e, diskutovatelné je, když někdo tam má sídlo, zdaňuje tam, ale ne, neprovozuje tam žádná podnikatelská činnost. A jak jsem řekla, my tam žádné zisky nerealizujeme, nevykazujeme. A důvod, proč má, má, m, mm, proč jsme v Berm, na Bermudách, tak to je historický důvod, jak jsem vysvětlila. Mm, v té době to byla pro nás možnost podnikat v dolarech, v době, kdy existovaly devizové kontroly a podobně. A často je to důvod předchozích akvizicí je třeba si uvědomit, že v rámci francouzského režimu konsolidovaného zisku, a to se aplikoval i tedy to, co bylo mezi rokem 69 až 2010, tak všechny podniky byly zdaňovány a vykazovaly zisky ve Francii. Takže vůbec žádné daňové výhody z toho nemohly plynout, to, že někdo byl lokalizován třeba na Bermudách a pro dál. Mm, nezapomínejte, že to e, sice byl daňový ráj, ale my jsme všechno zdaňovali ve Francii. I francouzský finanční úřad e, musel často nám dát osvědčení, které jsme e, museli překládat jiným finančním úřadům a v tom osvědčení nám finanční úřad ve Francii potvrzoval, že všechny zisky se, se přiznávají ve Francii a je to zahrnuto do našeho daňového základu ve Francii. Takže ano, mm, má to právní výhody být na Bermudách, ale v žádném případě z toho neplyne fiskální výhoda. Ta, to byla situace v minulosti, jak řekl pan předseda, eh, konsolidovaný zisk zmizel teď z našeho daňového režimu a proto bylo nutné, abychom my zrušili mm, tuto problematickou lokalitu, to byl problém pro naši reputaci, i když z toho žádná daňová výhoda neplyne. I e, tedy bankovní účty e, tohoto subjektu nejsou na Bermudách, ale ve Francii. A i e, náš auditor audituje účty všech subjektů, včetně tohoto, i když to vůbec není povinné podle bermudského práva. V minulosti, jak jsem řekla, my jsme tam byli z jiných důvodů, ne z fiskálních důvodů, žádné zisky jsme tam nevykazovali, dnes již to ani eh, a my tedy, protože z důvodu akceptace, eh, tak eh, se snažíme maximálně ty subjekty stahovat z takovýchto zemí a přistoupit k jejich repatriaci. To znamená, že i zrušíte tu vaši strukturu na Bermudách. Ano, to již probíhá. To probíhá, ano. Od roku 2012 14 eh, subjektů již bylo repatriováno do Francie či do jiných evropských zemí, většinou tedy do Francie. A tři navíc v podstatě to se teď finalizuje, tam Eh, do 30. června by měly být u nás zapsány v obchodním rejstříku a do roku 2016 v podstatě dalších šest následujících. A jak jsem říkala, řekla před chvílí, tak nám zbyde jich 10, 9, 9, 10, kde právně nejsme schopni je převést do Francie. Pokud jde o ty další body, ano, já jsem si vyslechla otázku o Nigerii a Total ESA. No, já jsem si neprověřila, já nemám tady organizační strukturu, že by tam byly čtyři e, úrovně e, držení tedy e, podílu a já myslím si, že tato struktura ale nepomáhá nějakým daňovým, nenapomáhá daňovým unikum. Zde byla dohoda eh, s ELF, ale vždycky mezi tím je tedy ten jeden subjekt mezi, to je ten ELF Akiten, eh, a z provozních důvodů jsme si vybrali tedy to, že eh, budeme vytvářet operativní holdingy, francouzské holdingy a přes ty budeme držet vlastně tedy některé ty organizace, jsou to tedy, tedy Total SA, a e, všechny naše filiálky, takzvané provozní, tedy dceřiné společnosti, ano, ty jsou v držení tohoto holdingu a pokud vím, tak v Nigerii většinou jsou to společnosti podle nigerického práva, které je e, vlastní. Možná, že jedna z nich je francouzská, nevím, ale mm, nejsem si jistá, to bych mohla e, prověřit a odpovědět vám později. Ale nedochází k žádné daňové optimalizaci to, že máme několik daňových eh, subjektů mezi tedy naší skupinou a Totalesa, že je ten prostředník. A nepochopila jsem otázku týkající se to, že se Total eh, stahuje z toho projektu Bus Accept Commune. Total Eh, vždycky bude v souladu a spíše vítá úsilí nějaké koordinace vždycky a harmonizace v rámci EU a jak jsem řekla, kromě toho vůbec nejsme proti představě mít společný daňový základ, pardon, proti CCTB nejsme, to jsem nepochopila, že bychom byli proti a pokud o country by country reporting, tady e, e, samozřejmě pokud to bude povinné, tak taková povinnost, tak to budeme respektovat a pokud je o těžební činnost, tak již máme podobnou povinnost ve Francii, bude se aplikovat za, na účetnictví za, za rok 2015 již, ale jenom litujeme, že mm, e, pouze e, tuto povinnost budou mít francouzské a britské podniky a ne, a naši američtí kolegové, ti, ty nebudou mít tuto povinnost. E, a i, mm, zatím tedy, i když iniciovali ten proces, tak zatím je pozastaven. Ale my, jakmile z toho vznikne povinnost, tak ji budeme respektovat. A já myslím, že jsem odpověděla jinak. Děkuji. Pan Maragaj položil otázku k tomu, že eh, Total eh, po několik let neplatil daně ve Francii a potom, já myslím, že kolegyně moje ty vysvětlila již, že činnost Totalu ve Francii to je rafinerská činnost a že cena za barel byla extrémně vysoká, eh, takže ty zisky, které realizoval Total z, eh, právě díky eh, cenám, vysokým cenám, tak ty realizoval jinde a ne ve Francii, když to ve Francii naopak to byla kvůli tomu ztráta. Takže děkuji a já myslím, že naši řečníci zareagovali na všechny otázky a mm, i, i mm, samozřejmě jsme rádi, že jste byli tak vstřícní a i to, že jste mm, odpověděli písemně i teď detailně na všechny otázky našich kolegů. Děkuji a já vás propustím. Pokud chcete zůstat, tak můžete samozřejmě, protože naše schůze je veřejná, takže můžete zůstat, pokud chcete. Ale nyní bych chtěl, abychom přešli k bodu, k následujícímu bodu programu, což je bilance našich šetření, a to především šest cest misí eh, v terénu, které jsme zrealizovali minulý týden 18. června v Londýně. To jsme završili tímto kolo návštěv těch cest. A eh, zpravodajové si přáli, abychom teď si, eh, jak si udělali takovou bilanci, té první části, kdy šlo o to skromážit maximum dokumentů, podkladů a informací. Na jedné straně prostřednictvím těch slyšení, jako dnes, tady toto. A my jsme jich zorganizovali několik a e, potom se bude konat příští týden další série 2. července další série slyšení. To bude velice významné také, poněvadž den začneme společnou schůzí s výborem Ekon a bude slyšení s panem Junkerem a Moskovisem, kteří přijdou, aby představili balíček akčního plánu, přijat, který byl přijat Evropskou komisí minulý týden. A poté bude eh, panel se slyšeními z podniky a jak jsem řekl před chvílí, především s Airbusem. Půjde Airbus. Obdrželi jsme velký počet odpovědí na dotazník, který jsme poslali 28 ministrům financí. Nyní se zabýváme těmi odpovědmi, také jsme dostali odpovědi na dotazník, který jsme poslali Evropské komisi a také jsme obdrželi doplňující eh, písemné odpovědi, a to především od některých z té velké čtyřky a od dalších osobností, kteří přišli na slyšení sem, anebo se kterými jsme hovořili na našich cestách. Pokud jde o ministry, teď vyjednáváme, neustále vyjednáváme, abychom eh, získali informace, především eh, od těch, se kterými jsme se nesetkali, tak abychom mohli se s nimi setkat, aby přišli sem. Přijeli sem na schůzi výboru a tady představili eh, situaci eh, z pohledu tedy zdaňování podniků a aby představili své názory vůči balíčku komise a aktivitám OECD. Víc asi vám toho teď neřeknu, protože teď se ovšem vyjednává, ale mohu vám již teď říci, že jsem docela optimista ohledně té možnosti, že tady přijmeme ministry, tak abychom si vyslechli jejich eh, různorodé názory. A to doplní ještě naše informace. A já myslím, že by bylo dobré, abychom si vyhodnotili, zhodnotili ty první dojmy a první lekce po naučení, které lze vyvodit z informací, které jsme do posud obdrželi. A to především z těch návštěv. Navštívili jsme šest zemí, eh, Belgie, Lucembursko, ne, ano, Lucembursko, Irsko, Švýcarsko, Irsko a potom Spojené království. Ve všech případech ty cesty eh, probíhaly podle plánu a já za to chci poděkovat eh, spolupracovníkům a sekretariátu především, protože tady v parlamentu nemáme takové příklady výborů, eh, dočasných či eh, stálých, kterým se podařilo v šesti týdnech vyslat šest misí do různých zemí. A každé jsme se setšli s ministry, s finančními úřady, se zástupci národních parlamentů, kteří se tomuto tématu daní věnují, potom se zástupci novinářů, Eh, těch, kteří upozorňují na tyto kauzy, samozřejmě se představiteli biznesu a i s těmi eh, auditorskými firmami, i s odborníky z univerzit a dalšími, což jsme nám umožnilo udělat si konkrétní obrázek o tom, co se v, tě, v té zemi děje. Chtějí koordinátoři mm, také říci něco No, k tomu, tomuto, jaké z toho měli pocity, nebo zpravě, myslel jsem zpravodajové, Eliza. Bien, je, je crois qu'on a... Ano, já myslím, že já potvrzuji to, co jste právě řekl a myslím si, že skutečně nyní máme dost velký objem informací k dispozici my jsme se eh, zabývali také eh, politickými entitami, eh, také jsme hovořili s panely expertů, s úředníky z daňových zpráv, s poradci, nevládními organizacemi a univerzitními badateli a v několika případech jsme navštívili také parlamenty a vyměnili jsme se s nimi mnoho informací a názorů ohledně těchto politických entit. A ta, od, odvíjely se jednotlivé debaty v jednotlivých členských státech EU a Švýcarsku. Získali jsme dojem, že členské státy zcela jasně si uvědomují atraktivitu přímých zahraničních investic a e, obecně e, podniků a e, jejich zdanitelného příjmu. Ta situace je poměrně znepokojivá, protože existuje silná konkurence co do atraktivity což má vliv na zdanitelný příjem eh, podniků. Je zapotřebí objasnit situaci ohledně eh, daňových rozhodnutí. Eh, daňová rozhodnutí se stávají z dvojích prvků. Prvním z nich je obvyklý argument, že to odpovídá zákonu a že daňová zpráva nemůže měnit zákony, ale pouze je naplňuje. Jde o důležitý prvek eh, z hlediska eh, důvěry a důvěryhodnosti eh, podniků, který skýtá stabilitu. Je to tedy chápáno jako dobrá spolupráce, dobrá praxe mezi administrativou a společnostmi. Na druhé straně je tady poměrně značný prostor pro libovůli který zaručuje mnoho výhod určitým firmám oproti jiným firmám. v současnosti v podstatě nedochází k výměně informací mezi jednotlivými daňovými zprávami a to na základě toho, že se nikdo neptá a daňové administrativy se také neptají. Zaznívá argument, že všechno, co se děje, splňuje předpisy eh, OECD, eh, které jsou ale příliš obecné a příliš široké a je v podstatě nemožné dostat se k obsahu těchto dohod. A to z důvodů, které souvisejí s právním rámcem, v němž byly uzavřeny a který zahrnuje naprosté utajení. je také nemožné získat přesná čísla nebo ani hrubá čísla od administrativy, která by prozrazovala, o jaký příjem se jedná při těchto praktikách. Ten argument často zní, že neexistuje žádný centrální registr a že jde o pouhý administrativní úkon. Takže ta registrace buď neexistuje, nebo není dostupná, nebo k ní dochází spíš pouze, pouze na papíře a tím pádem není možné se k tomu dostat. A e, tuto odpověď konkrétně jsme dostali písemně od Lucemburska. Takže v globálním kontextu nám to trošku napovídá, v jaké situaci se nacházíme a já osobně mám dojem, že situace se mění, že dochází k určitému posunu v přístupu dotázaných lidí a e, státních zpráv. A zejména v politické zodpovědnosti, k čemuž přispívá několik faktorů. Samozřejmě nedávná aféra LuxLeaks a všechny informace, které z ní vyplynuly, e, dále práce několika whistleblowerů ještě v době před e, LuxLeaks, ale pak je tu ještě faktor, kterým je rozhodnutí Spojených států vytvořit nové schéma. A jak už jsem zmínila, pak jsou tu také kroky eh, G20 a zejména OECD. Zdá se tedy, že celkové klima se mění a eh, dle jak se, jaké stanovisko zaujme Evropa v mezinárodním kontextu, to zatím není tak jasné. Několik entit a většin členských států eh, které jsme navštívili, mají eh, autonomní orgány, které se zabývají daňovými rozhodnutími. Eh, Irsko explicitně žádalo, abychom se nezmiňovali o daňových rozhodnutích, protože e, tam mají určitou, určitý poradní panel, zatímco e, v Belgii, Lucembursku a e, Nizozemsku existují daňoví úředníci na vysoké úrovni, kteří mají značnou nebo dokonce úplnou nezávislost. A když se ptáme parlamentů, do jaké míry mají pod kontrolou aktivity těchto orgánů, tak to se různí. Ty informace se různí. Obecně bych mohla říct, že e, většina parlamentu má při nejmenším příslušné výbory, které dostávají výroční zprávy a které mohou sbírat data i v anonymní podobě a mohou eh, vyzývat administrativu, aby skládala účty. Nikoli ovšem v případě konkrétních rozhodnutí, která podléhají utajení na základě předpisů. Takže praktiky na eh, přitáhnutí eh, firem do země, těch je hodně a e, máme pocit, že zatím nemá cenu zabíhat do detailů těchto praktik. Jsou tu však určité jevy, o které je třeba se podělit, myslím. E, pokud jde o ty jurisdikce, které nespolupracují, tak e, jejich klasifikace je velmi vágní. Každý členský stát tady má jinou pozici a odkazuje na OECD e, jakožto rámec pro stanovení těch nekooperativních jurisdikcí. Ale ve většině případů e, se potvrzuje, že vlastně jakoby žádné nejsou takovéto jurisdikce, anebo jsou, ale v podstatě plní předpisy, takže panuje značná nejistota e, ohledně toho, o čem vlastně mluvíme. Nejsou objektivní kritéria. Pokud jde o opatření eh, v jednotlivých členských státech, tak ta se velice různí, jak už jsem říkala. ale v kostce se dá říct, že se soustředí spíše na výpočet zdanitelného příjmu, spíš než na eh, nominální sazbu. Takže výpočet eh, konkrétní sazby se tím velice stává složitým. Potom eh, tu máme značné množství bilaterálních dohod, které se různě proplétají. Některé země mají 70, 80 až 100 bilaterálních smluv, které se v podstatě řídí eh, duchem kritérií OECD. Nicméně jsou velmi vágní. Eh, dále pokud jde o pokud je o patentové boxy, tak tady je značný zájem. A pokud jde o přijímání eh, různých prvků eh, nové evropské agendy, Máme eh, obecnou představu ohledně toho, že výměna informací o daňových rozhodnutích je přijatelná a eh, brána jako důležitá. Nicméně zda to má být veřejné nebo ne, to je ten problém. Pokud jde o vykazování po jednotlivých zemích, tak eh, zase zjistili jsme, že tady se musí situace změnit. V tuto chvíli nechci zabíhat do detailu, ale pokud jde o CCCTB, Získali jsme poměrně pozitivní e, odezvu a to za podmínky, že se komise neodkloní od současné verze. Konzolidace je problém, který plyne k dalšímu, který vede k dalšímu problému a sice e, jaká je cena transferu a jak ji kontrolovat. Je tady výjimka pro Spojené království, e, které prohlašuje zcela jasně, minister financí zcela jasně řekl ne. A jinak existuje obecná dohoda ohledně e, vývoje e, BEPS. Tak já už nebudu plítvat dále časem na toto téma, jenom jsem chtěla nějak na úvod schrnout naše zjištění, ale nechci příliš zabíhat do detailů zatím, protože teď na to není pravá chvíle. Ještě poslední poznámku ke Švýcarsku. To je velmi speciální případ v tom svém schrnutí jsem hovořila spíše o členských státech Evropské unie. E, podle mého názoru Švýcarsko si zasluhuje naši zvláštní pozornost, e, protože tam ta situace je velmi zajímavá. Jsou tam určité e, problémy z minulosti i do budoucna, protože některé dohody byly uzavřeny na základě předpokladu budoucího přístupu k Evropské unii, budoucího rozšíření. E, takže se Švýcarskem e, existují velmi e, zvláštní vztahy. Poté se však ten proces zastavil. A nyní jsme v takovém podivném vztahu se Švýcarskem, ale myslím si, že takhle v tomto krátkém časovém úseku to nemůžu řešit. Děkuji, Michal. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v několika slyšeních tady v Evropském parlamentu jsme vyslechli e, celou řadu expertů a tak jako kolegyně Eliza Ferreira už řekla, e, tak já i pan předseda a další jsme navštívili šest zemí a podle mého názoru se nám, při, se nám povedlo e, poměrné vyšetřování, dokázali jsme zjistit aktuální stav, Eh, při jednot, a při jednotlivých návštěvách jsme mohli klást otázky, eh, které eh, vedly k no, které vedly k dalším dodatečným vyšetřováním. Já bych chtěl začít tématem whistleblowerů. Bylo to poměrně působivé, jak na tom neveřejném zasedání, tak na veřejném, sledovat osobní osudy těch lidí, kteří v podstatě, kteří si troufnou upozornit na nelegální jednání a e, já si myslím, že by měl existovat konsenzus e, ohledně toho, že e, legislativa na ochranu whistleblowerů musí být akutně přepracována protože e, z morálního hlediska není možné, aby lidé, kteří poukazují na to, že dochází k e, daňovým únikům, e, později sami byli předmětem trestního řízení, zatímco ti, kteří se daním vyhýbají, což v členských státech je trestným činem, Eh, vůbec eh, žádné problémy eh, s tím nemají. Já tady neříkám, že prozrazování osobních tajemství do médií je správná cesta, jak to provozovat. Nicméně si myslím, že je zapotřebí diskutovat o tom, že v Evropské unii ve všech členských státech v kontextu justiční spolupráce je třeba zajistit, aby Eh, udání whistleblowerů státním úřadům a poté vyšetřování, aby to, aby to eh, vedlo k, eh, aby, k vyšetřování a aby svědci nemuseli podstupovat to, co by co by pro ně vedlo k právním následkům. Ty jednotlivé osudy mě velice dojaly, ať už jde o francouzskou whistleblowerku, která už nemůže najít žádné zaměstnání, protože v patřičném sektoru biznisu ji nikdo nechce zaměstnat. To je první věc. Druhá věc, o které jsem chtěl hovořit, eh, to jsou určité rozpory. Eh, poměrně nás zarazilo, že v různých zemích eh, kolegové v parlamentech, ale i experti kteří, kterých jsme se ptali, velice otevřeně a jasně říkali, že ano, v daňové legislativě e, vidí e, určité standardní faktory a jsou toho názoru, že daňová konkurence je nutná e, zejména v menších členských státech poukazovali na to, že bez této daňové konkurence by byly menší členské státy v těžké situaci, nedokázali by přitáhnout podniky a tím generovat příjmy z jejich zdaní, které ovšem z rozpočtových důvodů nutně potřebují. A v této souvislosti je zapotřebí položit si otázku, co to je menší členský stát tuto argumentaci jsme slyšeli v Belgii například, ale také v Nizozemsku. A obě tyto země podle mého názoru nejsou vůbec malé členské státy, ale spíše střední. Takže to je také otázka, o které je potřeba hovořit. V zásadě e, daňová konkurence není ani ilegální, ani morálně hodná. Nicméně lze si klást otázku, jak by mohla vypadat, aby byla férověji. E, co do agresivního daňového plánové, plánování, e, neférových daňových, no, co je tedy agresivní daňové plánování, co je neférové daňové praktiky a co je férový daňový postup. E, ve Švýcarsku e, jsme viděli několik zajímavých příkladů. Já se pokusím diplomaticky říci, že reakce nebyla vždy přátelská, když jsme někdy šlápli na kuří oko. Diskutovalo se například o jednom kantu kantonů, a to je obvykle v mnoha švýcarských kantonech, že e, podnik dostal daňovou úlevu v tom příslušném kantonu. Ale to ale pouze pro zisky, respektive zisky plynoucí z obratu, e, které vznikají mimo Švýcarsko. V takovém případě je to e, nápadné i lajkovi, že takováto právní konstrukce cílí na to, aby přilákala zahraniční podniky což také prohlás, což údajně švýcarská vláda e, zrušila, e, což prohlásila už v roce 2007. Nicméně e, zjevně to pokračuje nejen ve Švýcarsku, ale v dalších daňových režimech, které jsou členy Evropské unie. I tam existují konstrukce, které zcela jasně cílí na to, aby přilákali kapitál a investice ze zahraničí. Pozitivně je třeba na Švýcarsku hodnotit to, že v kantonech, které mají daňovou autonomii, eh, už eh, v 50. letech byly stanoveny rámcové požadavky na to, jak má vypadat eh, vnitrošvýcarská daňová konkurence, tedy mezi jednotlivými kantony. Byly definovány dva minimální požadavky. První z nich je automatická výměna informací. To znamená, že Švýcarsko tlačí na to, aby v kantonech eh, a také v spolkové daňové správě eh, byly eh, předávány jednotlivé informace o daních, což odpovídá návrhu Komise na automatickou výměnu, výměnu informací. A další věc, kterou Švýcarsko zavedlo, je společný daňový základ pro zdanění firem. I to odpovídá chystaným návrhům Evropské komise. O to politování hodnější je, že jsme zjistili, že členské státy, které to zatím ještě plně nepodporují, tady eh, Elisa Ferreira eh, hovořila o eh, britském o britské ministerstvu financí, tak britská vláda je stále ještě skeptická, pokud jde o CCCTB. A v tomto kontextu bych chtěl také upozornit na jeden rozpor. Zatímco bývalá předsedkyně Public Accounts Committee britské dolní sněmovny eh, Margaret Hodge řekla, že obdržela eh, důvěrnou informaci o takzvaných sweetheart deals mezi daňovými zprávami a podnikem Goldman Sachs tak ze strany britské daňové zprávy jsme byli ujištěni, že, v britské, že v, ve Velké Británii neexistují vůbec takováto daňová rozhodnutí. To tady říkám jenom jako názorný příklad toho, že jsou tu ještě rozpory, které je potřeba uh, objasnit. Eh, ještě eh, několik dalších krátkých bodů, dva, tři. Eh, je zapotřebí také se podívat na ty patentové boxy a inovační boxy, zejména na zacházení s duševním vlastnictvím protože tady se zdá, že je potřeba vyřešit ještě mnoho otazníků. Je tu otázka eh, ekonomické podstaty, je tu také eh, otázka dvojitých eh, odvodů, dvojitých poplatků za patenty, a to aniž by došlo k nějakému vědeckému či výzkumnému výkonu O tom se také vedly poměrně vášnivé diskuze při naší návštěvě v Nizozemí. A poslední bod, o kterém bych chtěl hovořit, to je otázka daňových oáz nebo daňových rájů. Když se podíváme na e, velikosti ekonomiky určitých zemí nebo území, jako je Guernsey nebo, e, Guernsey nebo Jersey nebo ostrov Man nebo Gibraltar, e, tak je poměrně zarážející, jaké finanční investice se uskutečňují do těchto zemí nebo z těchto zemí. Na první pohled eh, se zdá být jasné, že prostředky, které tečou do těchto území, eh, nemají v reálné ekonomice vůbec možnost projevit se v investicích takže prakticky jsou tam jaksi uskladněny pro, proto, aby mohly plynout do reálné ekonomiky e, někam jinam, tak aby bylo možno vykazovat e, e, patřičné finanční objemy a proto v našem výboru bychom měli se zabývat takovými to daňovými oázami a tím, jak, se, jak s nimi nakládat. Už jsme s panem předsedou a Elizou Ferreirou neformálně diskutovali o tom, zda by bychom to neměli udělat tak, že v Evropské unii máme-li e, vnitřní trh s volným pohybem kapitálu, tak si musíme e, položit otázku, e, zda by členské státy neměly mít možnost uvalovat daně u zdroje ekonomické aktivity. V podstatě potom na vnějších hranicích Evropské unie by musela existovat určitá kontrola nebo možnost zdanění nebo možnost vyrovnání kompenzace tak, aby nedocházelo k dvojitému nezdanění protože e, máme e, dohody o dvojitém zdanění, e, které umožňují také platby dividend ať už jde o nizozemské Antily, e, nebo Trinidad a Tobago, nebo Barbados, nebo podobné země. E, viděli jsme příklady i v Lucembursku, aby tedy to nebylo možné poukazovat tak, tam, e, aniž by docházelo ke zdanění. Já nemůžu zatím nabídnout žádné řešení, ale každopádně tento aspekt bychom měli ještě podrobněji proskoumat. Děkuji. Děkuji. A eh, Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně pár poznámek. Já souhlasím s tím, co řekli kolegové a diskuze, které jsme vedli ve zvláštním výboru. Určitě hodně pomoží mě i panu Niedermayerovi, až budeme připravovat právo k legislativní iniciativě. Samozřejmě i předtím parlament vyslal řadu apelů, aby se zlepšila pravidla, která se týkají daně e, z příjmu, právnických osob, ale vidíme, že tady jsou další problémy a budeme muset asi přijímat další opatření. Já chci poděkovat sekretariátu za to, že osorganizoval tyto cesty. Jenom velice stručně dva body. This is public or common knowledge. Nevím, nakolik jsou to tedy veřejné informace, ale pokud jde o Belgii a změnu eh, pravidel, pokud jde o výměnu zisku a tak dále, tak eh, toto by mohl být první výstup z práce našeho výboru, protože my jsme to opakovaně žádali během našich misí, aby se o těchto věcech diskutovalo, aby byl vyvinut tlak na tato témata, takže možná už se nám skutečně daří dosahovat jistých úspěchů. Teď stručně k Spojenému království. Já nechci být nespravedlivá, ale nebylo mně úplně jasné, zda eh, skutečně ta diskuze ve Spojeném království eh, byla důsledně k tomu balíčku CCCTB, protože těch diskuzích eh, spíše zaznělo, že jsou tam určité prvky v tom balíčku komise, které jsou eh, proti iniciativě eh, BEPS. Dále to zaznělo i v materiálech britské vlády. Ale já tím nechci nějak omlouvat svou zemi, protože sama jsem byla překvapena tím, že jsou tam případy eh, využívání zámořských eh, území pro účely eh, vyhýbání se daňové povinnosti. Takže jenom toto jsem ještě chtěla zmínit k britskému případu. Děkuji, pan předseda, děkuji. Nyní pan Vigaš, prosím. Dobrý Děkuji. Děkuji vám. Pokud bychom měli provést nějaké zhodnocení eh, všech těchto misí, tak si myslím, že předně je třeba říci, že náš výbor naplnil svou funkci, pokud jde o získávání informací a pokud jde o možnost posoudit a následně zanalizovat eh, toto velice eh, komplikované téma. Teď jaké tedy indicie z toho všeho vyplývají? Eh, pochopitelně spíše znepokojivé, což nějak nepře, nepřekvapí. Ty různé návštěvy, které jsme absolvovali, myslím, nezávisle ukazují na dobrou vůli, eh, kterou jsme viděli na straně úřadů i některých hospodářských subjektů a také velké znepokojení, které s námi sdílejí. je potřeba, abychom udrželi eh, daňovou konkurenci, abychom zachovali investice, abychom bránili relokaci podniků do dalších zemí a území, a to na celosvětové úrovni. To, co je zcela zjevné v rámci Evropské unie, eh, jsou dopady globalizace. Eh, zároveň také vidíme, že vlastně existuje celý průmysl daňové konsolidace, na něm se podílí celá řada firm a, a subjektů, a které používají tedy různé mechanismy. A teď je potřeba nastavit naopak mechanismy kontrolní, a to už je na příslušných úřadech, Během jedné návštěvy eh, vznikla myšlenka, že standardy OECD, pokud jde o transparentnost cen a zisku, že jsou spíše vágní a že právě umožňují podnikům s číslem manipulovat. A pak jsme samozřejmě řešili otázku daňových rájů. To je samozřejmě eh, realita, na kterou narážíme a Víme, že je tady eh, seznam nespolupracujících eh, zemí a mm, jurisdikcí a naším cílem je tento seznam eh, zmenšovat. My se tedy snažíme v rámci našeho výboru a měli bychom se snažit věci v tomto směru urychlit. Nedávné prohlášení komise ohledně priorit a jednou z těchto priorit je právě řešení daňových rájů, to je, myslím, iniciativa velice eh, smysluplná. Takže Myslím, že teď jsme v okamžiku, kdy bychom měli eh, pokročit eh, dále a začít jmenovat země, které spolupracují, které nespolupracují a stanovit si tak rámec, v rámci něhož můžeme posuzovat existenci daňových rájů, ale nejenom mimo EU, nejbrž i v rámci našich hranic. A pak je tady jedna věc, která mě zaujala, která je podle mě důležitá, a to, že eh, v Lucembursku, eh, kdy došlo ke spontánnímu zveřejnění informací o daňových rozhodnutích, to vůbec vlastně nemělo na celý systém žádný dopad. Tato rozhodnutí tedy trvají dále, nedošlo k žádné odezvě a já si myslím, že eh, to je, to je chyba. Já si myslím, že je potřeba zajistit, aby došlo k opravdové transparenci a dosažení hmatatelných výsledků. A poslední eh, věc, eh, ty tři, čtyři stránky eh, s informacemi eh, zprávy Kreš eh, bohužel jsme jako poslanci mm, neobdrželi a já myslím, že je potřeba, aby se nám této zprávy dostalo ve své úplnosti, protože se nás to týká a Myslím si, že pan Juncker by našem výboru měl nejenom v této souvislosti znovu vystoupit. Děkuji nyní paní Gomeš. Paní Gomeš bez mikrofonu. Já bych chtěla zde také květovat s potěšením výsledek těch návštěv, těch cest a informace od kolegů, kteří se účastnili, tak nám poskytli informace, ale mm, takže z toho vyvozuji vlastně, že i naše úřady skutečně se snaží eh, eh, se stotožnit s touto tematikou a stanění a mm, já si myslím, že to by mělo být normální přece, když teď eh, se snažíme o jednotnou měnu a právě proto i to, co vyjádříme ve zprávě, to bude zcela relevantní. Také i eh, souhlasím s tím, že je třeba věnovat eh, pozornost i těm postarat se o ty, kteří nám umožnili vlastně to všechno objevit, zjistit. To jsou ti whistleblowers, ti informátoři. A někteří jsou i stíháni eh, a mm, persekuováni evropskými instancemi. A já bych chtěla apelovat na to, abychom nezapomněli na mm, případy těch států, které pravděpodobně asi ne vydávají sice tyto tax rulings, ale jak si mm, postupují jinak, zcela nespravedlivě, unikátně. To je třeba moje země, kde mm, my jsme mm, jaksi Ehm, byly postiženy těmi bezprecedentními opatřeními trojky a nemělo to žádné efekty a vedlo to k velké nespravedlnosti, daňové nespravedlnosti vůči těm osobám, které platí daně především. Tedy myslím tím především na ty fyzické osoby, na občany. A vedlo to mm, paušálně ke zvýšení eh, eh, míry zdanění v té době, v roce 2012, eh, došlo k brutálnímu nárůstu. 35%, o 35% nárůst. A eh, nyní míra zdanění u nás je vyšší než 50% a zároveň, ale podniky dostávaly daňové úlevy a to bylo zcela netransparentní. Třeba v roce 2013 to bylo více než miliarda eura eur. A to bylo netransparentní, všechno obskurní a portugalské orgány, i když ze zákona, rozpočtového zákona, byly povinny zveřejňovat tyto údaje, tak až do posud odmítají je zveřejnit a vydat seznam podniků, které dostaly tyto eh, výhody, daňové výhody, což je zcela nepřijatelné. Ne pohledu eh, daňové spravedlnosti a rovnosti. Myslím si, že teď mm, v těch jednáních s mojí zemí, tak je třeba se podívat i na eh, tedy tu bezcelní zónu Madeira, no to je přece jeden daňový ráj. A potom seznam podniků, eh, které sídlí na Madejře tedy, tak to vůbec neznáme, nevíme. A to je aspoň minimum, co parlament by měl udělat. A vůči zemi, která navíc eh, byla v režimu toho eh, programu a někteří to považují sice za úspěch, ale ono to vedlo k většímu zadlužení státu a k větší migraci, to je pouze srovnatelné s diktaturou. Před 50 lety dochází k tomu, dochází k tomu že kvalifikovaná pracovní síla odchází k odlivu mozku a bylo. Takže má, měl to obrovské sociální dopady všechno, tento program. A také bych chtěla, abychom po komisi chtěli, aby nám podala vysvětlení k seznamu států, které nespolupracují a já myslím, že to je sice výsledek eh, politického dohadování, ale jsou tam určité díry, které nelze vysvětlit. A ještě poslední otázka, eh, ano, to je posázka, otázka, pardon, kterou položí příští týden předseda. Petr Simon. pro mě jeden z nejzajímavějších eh, poznatků eh, těchto návštěv našeho výboru eh, v různých státech bylo to, že v pravidelných případech, neříkám všude, ale pravidelně tady šlo o to, o e, určitý pocit bezpráví. Byl to určitý argument přednesen, e, který zněl, jsme malá země, e, nemáme žádné suroviny. A to byl vždycky er, argument, protože potřebují nějak posilovat svou konkurenceschopnost. Nicméně vůči našim kritickým dotazům nebo našim výčitkám vždycky reakce byla, zda se může konat e, ilegální konkurence. My, a my nemáme nic proti konkurenci jako takové, pouze proti ilegálním metodám. Nicméně jsme vždycky slychali odpověď, že e, konkurence jako taková je nutná e, což podle mého názoru je, znamená, že i když my vyloučíme určité jednotlivé metody a budeme je moci potřít, tak postoj členských států na jiných úrovních, jiných eh, metodách bude pokračovat jinými způsoby. A když se na to podíváme střízlivě, na tento poznatek, eh, tak je o to jasnější, eh, jak je důležitá transparentnost, protože bez transparentnosti reálně se neposuneme ani o milimetr vpřed. Musíme vědět, kdo kolik komu platí. Musíme vědět, jaká existují daňová rozhodnutí. Musíme vědět, co se tedy vlastně zdaňuje. V těch jednotlivých zemích jsme viděli, že 90% toho, co se má zdanit, je eh, velice podrobně vypočítáno. Tady potom není zapotřebí diskutovat o minimálních daňových sazbách a tak dále. To nemá cenu, dokud nebudeme přesně vědět, co se zdaňuje a dokud to nebude transparentní relevantní. Bez toho se neposuneme z místa. Až toto všechno budeme mít, až budeme vědět, kdo kde kolik platí, jaká jsou speciální daňová pravidla a co se vlastně zdaňuje, tak teprve potom e, budeme schopni diskutovat o e, pokynech e, pro férovou daňovou konkurenci. Teprve potom budeme reálně moci zjistit, jaký je vlastně náš cíl a sice eh, nastavit férové podmínky v jednotlivých zemích a dát zemím možnost eh, činit určité odchylky od ostatních, ale na férovém základě, na férové bázi. A pokud eh, se to nepovede, pokud kvůli odporu členských států, které nechtějí konsolidaci vyměřovacích základů, pokud nezískáme detailní přehled o tom, kdo kde kolik daní platí, tak je, tak je třeba střízlivě si říci, na základě mého velice subjektivního osobního dojmu, je nutné si přiznat, že je zapotřebí zásadní změny eh, postoje členských států směrem k vyšší transparentnosti. Děkuji, Petře. Ještě já se vyjádřím. Já si myslím, že, jak řekli zpravodajové i další členové, tady dochází k tomu, že se obrací, určité, obrací se strana, stránka. Eh, tedy jsme na křižovatce. Něk, v některých zemích eh, měli za to, že si mohou dělat cokoliv, pokud jde o daně, pokud ostatním to zase tolik vadit nebude. A některé země dokonce měly za to, že na tom jednotném trhu se mohou chovat celá libovolně jako free rider. A stejně tak, že některé země, dokonce stejné země, eh, i eh, jak si využívali toho, že Eh, se, eh, že se tedy vypůjčovalo za nízké sazby, to všechno následovalo po té, co se přijalo euro, ale změnilo se to. LuxLeaks možná hraje rozhodující roli v tomto, ale LuxLeaks, LuxLeaks v podstatě to přišlo po dalších eh, offshore leaks, dalších kauzách, skandálech, Eh, mm, již ve Spojených státech to bylo před dvěma lety a i v jiných zemích ještě před LuxLeaks to vedlo k tomu, že prostřednictvím doporučení OECD a G20 tak se mění postoje. A dnes vidíme, že nejdůležitější, to platí pro podniky, to jsme slyšeli ráno, to platí pro státy a především pro všechny ty, kteří chtějí se stát finančními centry a které budou lákat mezina, sídla mezinárodních společností, tak tam dobré jméno, reputace a důvěra, to je zásadní. Reputace dnes znamená co? Že se budou chovat seriózně. Dříve třeba reputace spíše vycházela z toho, že někdo obratně obchází pravidla. Dnes ne. Dnes reputace se opírá o to, že se někdo chová seriózně. Takže to je nejdůležitější argument pro nás. A také si myslím, stejně jako jsme slyšeli, že i když slovo ruling funguje ve statutu našeho výboru, tak o to tady tolik nejde. To je slovo. To je jenom slovo, které symbolizuje agresivní daňové plánování. A my v našem, v našem statutu máme tedy harmful practices také. Ano, co je škodlivé, to jsou některé ty typy těch rozhodnutí, těch rulings a další praktiky, ale samozřejmě, o kterých hovořila Ana Gomeš ve své zemi. To tak, v její zemi to tak bylo. A my jsme shledali, že existují další. A ještě další objevíme určitě. V jiných zemích, ne, které jsme ještě ne, nestudovali podrobna. A já osobně jsem byl překvapen především ve vztahu s národními parlamenty, které jsme navštívili, tak mě překvapil národní konsensus proto, aby se obhajovaly národní charakteristiky, specifičnosti. Často to chce opozice. Ale co ještě je překvapivější, i experti, profesoři, Eh, vědecky nám dokazovali, že jejich země má ten nejvíce objektivní, neutrální, nejmorálnější, nejlepší systém. A to tedy skutečně je úsměvné. Ale také to by nás mělo utvrdit v naší povinnosti všem pomáhat. Pomáhat všem, aby změnila se, aby se změnil tento způsob myšlení, to znamená eh, eh, myšlení, že <clears throat> je třeba se chovat solidárně, seriózně, objektivně a nejenom obratně. A já myslím, že od nás jsou velká očekávání. A to jenom, abychom vydali úsudky k tomu, co se stalo v té či oné zemi v minulosti, ale především, abychom se vyjádřili k tomu, co se děje teď po LuxLeaks protože nás, co nás překvapilo, je, že ve všech, ve všech navštívených státech a ve všech státech vlastně vlády a finanční úřady byly nuceny vzít do úvahy mm, mm, to, co se objevilo díky LuxLeaks a změnit podle toho předpisy, praktiky, buď jedno nebo druhé, nebo oboje, a včetně Švýcarska. A tady pro zpravodaje a pro nás pro všechny. To znamená, že se musíme k tomu nějak postavit v úsudku. I Lucembursko eh, změnilo způsob, jak přistupuje k rulings. A je to skutečně pokrok, který jsme chtěli tam. A Annelise hovořila před chvílí o Belgii. Belgičané také eh, eh, uspůsobili svoj, svoje administrativní postupy excess profit tax. E, to byla daň, která se ještě aplikovala, když jsme tam byli a na mm, finanční úřady se snažili to obhajovat a platí to pořád a máme za to, že tento typ legislativy je přijatelný. To je dost takový překvapivý typ zdanění. Naši irští přátelé mají za to, že když eh, zrušili Double Irish, no tak tím vyřešili všechno, to si myslí oni. A v případě Irska či jiné země zrušení, nebo i v Nizozemsku to platí, to znamená eh, transformace patent box v innovation box, no nebo třeba i ty mm, tedy eh, nebo postavení těch různých tedy majetkových fondů ve Švýcarsku, no to, co se stalo v těchto státech, je to pokrok, anebo jenom nahradili jeden systém jiným podobným systémem. Takže to musíme posoudit. A potom poslední bod, který chci zúraznit, a to je v předvečer eh, slyšení, významné slyšení, které budeme mít s výborem EKON příští týden eh, s nejvyššími zástupci Evropské komise. Takže o co jde? Jde o čas. Je to všechno naléhavé. A finanční úřady jsou velice obratné v tom, jak získávají čas. Věci protahují. A kromě toho ten komunitární systém také v tom je velice obratný. Takže jinými slovy, ztrácíme čas. A navíc je tady potřeba jednomyslnost. A Eh, pořád aktuálně, ale eh, se hovoří o významnějších tématech. Eh, ministři financí nebo summit mají údajně důležitější témata k řešení. Já jsem přesvědčen, že, že klíčem k úspěchu parlamentu prostřednictvím výboru Econ a tax právě, takže ten, ten, takže to bude v naší schopnosti tlačit na ně, aby skutečně se politicky rozhodlo ještě tento rok za lucemburského předsednictví. A tady jsem trochu zklamán. Já osobně, když jsem se dočetl, jaké návrhy předkládá Evropská komise, které jsou velice vágní, eh, co se týče obsahu i harmonogramu. Harmonogram tady je důležitý. O čem se rozhodne tento rok, tak to bude znamenat dalších 20 let. Eh, se to potáhne. To chci zdůraznit, protože já mám už příliš dlouhé zkušenosti s tím, jak evropské instituce i ministři financí, jak umí obratně vyhýbat se těm obtížným eh, problémům, s tím, že je třeba vyčkat na to či ono, na volby v té či oné zemi, na studie a mm, počkat na návrhy mezinárodní organizace a tak dále. Takže Evropa jde dopředu pouze pokud si dáme vždycky k něčemu deadline, termín, termíny, a které budeme respektovat a pokud ne, tak nás zabijí. Teda to myslím přeneseně, nevím zdali. Ano, takže já jsem jenom tím chtěl říci, že teď, teď již vidím hypokrykemi, která nás zachvátila, takže nebudeme to protahovat a Sejdeme se 2. července na velice významné schůzi s výborem Ekon. A zde chci i e, e, apelovat na naše zpravodaje, aby jednali se stínovými zpravodaji velice rychle, protože potřebujeme ten návrh zprávy co nevidět. Děkuji, tím končím zasedání.